Yeah, yeah, okay. Yeah. Good. So let's try to speak in time for the hearing. So. Liebe Kollegin, Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, zahajuji znovu zasedání výboru pro mezinárodní obchod. Již jsme zasedali dnes dopoledne, kdy už jsme začali hovořit o TTIPu a dnes se zdá být dnem TTIPu našeho výboru. Teď budeme mít to potěšení vyměnit si názory s paní komisařkou Mastremovou o otázce dalšího postupu problematiky ASTS. ISDS, pardon. A potom budeme mít slyšení k otázce, jaký užitek budou moci mít občané evropští z typu. ISDS je jistě jedno z nejkontroverznějších témat, eh, o kterých diskutujeme v rámci TTIPu, ale rovněž v rámci jiných obchodních dohod. Eh, proto je zcela jistě také užitečná konzultace a už jsme měli četné příspěvky k tomuto tématu z členských států k ISDS a Cecília Mástrojem. výsledky také představila a jmenovala určité problémové okruhy, které se kryjí s těmi, eh, které v usnesení z roku 2011 již uváděl Evropský parlament. A teď ta napínavá otázka, jak s tím naložíme a jak budeme do budoucna postupovat v otázce ochrany investorů a jaký nástroj pro to bude nejvhodnější. Takže se velice těším na to, že paní komisařka je opět mezi námi a že nám k tomu něco řekne. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Děkuji, že jste mě sem opět pozvali. Jak už říkal pan předseda, budeme hovořit o tom, jak to bude vypadat s investicemi v dohodě TTIP. Myslím si, že je třeba říci, že ze všech oblastí, které pokrývá TTIP, tohle je ta, která se zatím těší největší pozornosti a vzbuzuje největší obavy. Na jednu stranu je to překvapivé, protože za posledních 60 let na národní vlády v Evropské unii vyjednali 1400 bilaterálních investičních dohod bez jakéhokoliv povyku. A tato síť pomáhá evropským firmám k tomu, aby byly největšími investory na světě. A jejich investice vytvářejí prosperitu, vytvářely prosperitu, která se přelila celou Evropou v poválečných desetiletích což eh, vytvářelo zaměstnanost a zajišťovalo přísun kapitálu. Na druhou stranu to ale vůbec překvapivé není, že lidé mají obavy. Kontext mezinárodních investičních dohod se změnil, částečně vlivem Evropské unie, vlivem toho, že nyní Evropská unie má na starosti mezinárodní investiční politiku, hmm. což vytváří vyšší povědomí vyšší pozornost a tím pádem více debat, což je dobře. Kromě toho prohlubujeme přeshraniční ekonomické vazby, celkový počet dohod vzrostl a změnila se povaha některých sporů. V minulosti spory se týkaly zcela jednoznačně investičních otázek, ale dnes firmy v některých případech jaksi e, rozšiřují <clears throat> hranice interpretace, což vede k situacím, která mnoho lidí, včetně mě, překvapila. Při bližším ohledání samozřejmě zjistíme, že realita je méně dramatická než novinové titulky. Nejkontroverznější případy stále ještě nejsou rozhodnuté. Obecně investoři spíše prohrávají, než vyhrávají a někdy bývají nadměrné požadavky na náhradu odškodného zamítnuty. Je to však problém s investičními dohodami z minulosti, které byly uzavřeny spíše s ohledem na investory a ne na právo státu na regulaci. A to je právě to nejaktuálnější téma Evropy v minulých letech. Vlivem intenzity těchto debat komise spustila v loni veřejnou konzultaci ohledně našeho přístupu k ochraně investorů. Oznámili jsme v jednu detailní analýzu výsledků, eh, kterou tady nyní nebudu opakovat. Stačí říct, že drtivá většina respondentů odmítá buď TTIP celkově, anebo eh, konkrétně pouze ISDS. Eh, reakce zájmových skupin byly smíšenější. chci říci, jak si vykládáme výsledky. Ta veřejná konzultace samozřejmě nebyla žádným referendem, přestože z ní vyplynula značná skepse a obavy z zavrženého systému, ale získali jsme také přehled o tom, jak tyto obavy odstraňovat. A já můžu s radostí říci, že já i komise sdílím mnohé z těch obav, které byly vysloveny. Vzhledem k tomu, že máme kompetence pro investice, je jasné, že současná stávající síť dohod není vhodná pro 21. století. Chceme eh, právní stát a ne stát právníků. A v případě mezinárodních investic a mezinárodních arbitráží ta, to musí být něco jiného. A právě proto komise před několika lety začala měnit ISDS, například v dohodě s Kanadou. <laughs> A právě o tom bychom dnes měli hovořit. Já tady nechci prezentovat nějaký konečný e, návrh. Já jsem tu proto, abych vám naslouchala a abych předestřela předběžné úvahy o tom, jak budeme postupovat vpřed a těším se na diskuzi s vámi. Nejprve bych tedy chtěla říci to něco, co je možná zjevné. Komise to hodnotí tak, že musíme vyjednat pravidla pro ochranu investic a ISDS v rámci dohody TTIP. Já vím, že někteří poslanci z různých důvodů tento názor nezdílí, ale chci vám říci, proč to považujeme za důležité. Za prvé, to jsou témata, která se řeší i interně v USA. Možná to nejsou problémy, které ISDS může vyřešit. Konec konců USA mají fungující soudní systém. Čeho bychom se měli bát? Ano, je pravda, že e, Spojené státy mají plně funkční soudní systém a riziko vyvlastnění a diskriminace je v USA mnohem nižší než v jiných částech světa, ale zůstává faktem, že žádný americký zákon nezakazuje diskriminaci zahraničních investorů. A e, my bychom chtěli utěsnit tuto díru a pouze v případě, že závazky budou vymahatelné. A ISDS je jediným způsobem, jak je vymáhat. Nemůžeme se u amerických soudů dovolávat mezinárodního práva. Spory mezi dvěma státy by v podstatě odřízly od systému malé firmy, protože Evropská unie by mohla zvládat pouze omezené množství velkých případů, tak jak je tomu dnes ve VTO. Kromě toho by EU měla nevýhodu vůči zemím, jako je Kanada nebo Japonsko, které mají se Spojenými státy dohodu o ISDS. Kromě toho devět členských států už má fungující systém ochrany investic z USA, což těmto zemím nebrání implementovat celkové evropské aky už od roku 2004. Je to však problematické, protože nezačlenují tyto státy reformy, které jsou podle mě nutné k tomu, aby systém byl znovu vybalancován směrem k demokratickému procesu. Tyto bilaterální staromo, jako zastaralé dohody zůstanou v platnosti, což je ale potřeba změnit. Za třetí, je zapotřebí reformovat současných tři, současné tři tisíce investičních dohod, které existují po celém světě. My máme lvý podíl na těchto e- existujících dohodách a právě tak na globálním podílu přímých zahraničních investic. E, je zapotřebí chránit právo na regulaci. A nový přístup v dohodě TTIP by byl odrazovým můstkem k tomu, abychom zreformovali těch 1400 evropských dohod s našimi partnery, e, včetně smluv, o kterých se stále ještě jedná. Mezi nimi však vyčnívá Kanada, která je jiná, protože to už je uzavřená dohoda, která už obsahuje mnoho e, dobrých návrhů od poslanců vašeho parlamentu. E, především je tam poprvé v historii odkaz na právo na regulaci. Tím, že budou lépe definovány pojmy jako férové a rovné zacházení nebo nepřímé vyvla- vyvlastnění, e, zmenšujeme prostor pro zneužívání. Potřebujeme, aby nad výkladem pravidel měli kontrolu vlády a nikoli arbitráže. Pokud Kanada nesouhlasí s arbitráží, můžeme vydat legálně, právně závazné prohlášení o tom, jak mají být předpisy vykládány. V této dohodě je poprvé v historii etický kodex pro arbitráže. Máme tady otevřené dveře pro mechanismy odvolání. Jsou tam také požadavky na transparentnost při procesu a žádáme investory, aby upustili od řízení u národních soudů, pokud se chtějí obrátit na ISDS. O jakýchkoliv dalších změnách budeme diskutovat také se zřetelem na kanadskou smlouvu, s odkazem na kanadskou vládu. Nechci ale nikomu dávat falešné naděje, protože z pohledu Kanady je to uzavřená dohoda, kterou už jsme zkrátka E, dokončili. Kromě toho ekonomické výsledky CETA jsou pro Evropu velmi dobré a nechceme žádným způsobem podkopat to, co už máme. Proto si musíme dávat velký pozor. V každém případě jsou v té dohodě revizní doložky, pomocí nichž budeme moci dohodu v budoucnosti zrevidovat a Kanada e, stejně jako my vnímá důležitost záruky práva na regulaci. Otázka investic v typu není, zda to máme dělat, ale jak to udělat správně. Můžeme vytvořit nový způsob arbitráže, který nám ponechá výhody a odstraní nevýhody. Podle mého názoru odpověď zní ano. A to by měla být uh, základní myšlenka. Proto navrhuji abychom to tak provedli, protože je to skvělý způsob. To jsou ale zase, jak říkám, předběžné e, myšlenky, nejsou to konečné odpovědi. Nejzávažnější obava mnoha lidí, kterým dělá ty typ starosti, spočívá v tom, že investiční arbitráže budou překážkou pro naši ušlechtilou tradici kvalitní regulace. Nicméně stávající ustanovení ISDS dávají firmám příliš mnoho prostoru k tomu, aby utočili na nařízení která jim která se jim nehodí. To jsou závažné obavy, kterými se musíme zabývat v novém systému investičních arbitráží. Mohlo by se to provést dvojím způsobem. Mohli bychom začlenit do textu celý článek, ze kterého by plynulo, že vlády mohou sledovat cíle veřejné politiky a nastavovat úroveň e, ochrany tak, jak považují za vhodné. Další změna by spočívala v tom, že investoři by mohli e, podávat žaloby proto, to, že se změní regulační prostředí. Je tedy zapotřebí, aby investoři mohli očekávat stabilní podnikatelské prostředí, což ale může otevřít dveře eh, řízením, které poplynou z pouhé změny na řízení. Stávající pravidla neposkytují žádné záruky, nebo nejsou žádné záruky, že režim zůstane stejný, kromě samozřejmě základní ochranu majetkových práv a tak dále. E, druhý způsob, jak zlepšit systém, je zlepšit fungování tribunálu. Mnohým dělá starosti, že tady dochází ke střetům zájmu, protože e, e, ti, kteří se účastní arbitráží, jsou zároveň právníci a mohli by, z toho, mohli by to vnímat jako zdroj příjmů do budoucna. Eh, vlády ještě dlouho předtím, než eh, budou zahájeny jakékoliv řízení, mají nominovat eh, seznamy důvěryhodných arbitrů a pokud by se arbitři chtěli dostat na ten seznam, musí prokázat dostatečnou kvalifikaci. Například musí být způsobili k tomu, aby byli soudci podle svého domácího systému. Nechceme však vytvořit žádný stálý investiční soud se stálými soudci. Někdo navrhuje eh, stálý soud. Já podporuji tento, eh, tento návrh. Moji zaměstnanci už rozvíjejí úvahy v tomto smyslu. Potřebujeme ale soud, který by přesahoval rámec ty typu Multilaterální soud by byl efektivnější z hlediska využití zdrojů a byl by samozřejmě legitimnější. To je takový střednědobý cíl, kterého je třeba docílit paralelně s vyjednáváními z USA. Já doufám, že parlament ho podpoří a bude s námi konzultovat, jak postupovat. Dále eh, odvolání. Tribunály ISDS nemají eh, mechanizmy odvolání, eh, což prohlašují nevládní organizace i firmy poměrně jednohlasně. To musíme řešit. Je potřeba vytvořit odvolací orgán, se stálými členy v rámci dohody TTIP. To zajistí konzistentnost výkladu. E, také e, navrhneme e, odvolací mechanismus dalším účastníkům vyjednávání, jako je Kanada. U stálého soudu jsou ovšem vádné důvody pro to, aby ten odvolací mechanismus byl multilaterální. O, o tom budem, na tom budeme také pracovat e, paralelně. Dále se budeme zabývat vztahem mezi domácími právními systémy a ISDS. Samozřejmě domácí právní systémy by vždycky měly být na prvním místě. A pokud něco přispívá k povědomí, že ISDS není spravedlivý, je to proto, že investoři mají ještě druhou šanci zvrátit rozhodnutí národních soudů. Tady jsou dvě cesty. Jednou z nich je donutit investora, aby si už na začátku vybral, jestli chce Národní soud anebo ISDS a nemohli by používat ISDS až poté, co jejich řízení u Národního soudu začalo. Nicméně to by mělo ten negativní efekt, že to povzbudí firmy k tomu, aby se vždycky vyhýbali národním soudům. Druhá možnost je, a mě by zajímalo, co si o tom myslíte, by byla, aby investoři museli zanechat, opustit od jakýchkoliv řízení u národních soudů v okamžiku, kdy se obrátí na ISDS. Takže to, že by nemohli by se uchýlit k mezinárodní arbitráži a zároveň se snažit o nápravu domácími prostředky, takže by investoři nemohli, tak říkajíc, přeskakovat. No to jsou naše dosavadní úvahy. Já bych chtěla zdůraznit, že jsou předběžné, chceme o nich s vámi diskutovat, proto tu eh, dnes jsem, abych si vyslechla vaše rady a podněty. A příští týden se bude konat neformální rada ministrů obchodu v Rize. Tam budu diskutovat s ministry a poté doufám, že vypracujeme eh, ještě letos na jaře společnou evropskou pozici, abychom se eh, pohnuli z místa. To jsou tedy naše snahy o zvládnutí tohoto složitého tématu tématu a já se těším na konstruktivní diskuzi s vámi a tímto vám děkuji, pane předsedo, za eh, úvodní slovo, které bylo poměrně dlouhé, ale myslím si, že to bylo důležité vzhledem k složitosti tématu a těším se na vaše komentáře. Děkuji vám srdečně, paní komisařko. Já dám teď slovo zpravodaj a stínovým zpravodajům. aby zareagovali na úvodní slova paní komisařky, ale zpravodaj, jak víte, jsem já, takže teď sundávám klobouk předsedy a nasazuji si klobouk zpravodaje. Rád bych učinil tři připomínky, paní komisařko. Za prvé k otázce, jaký nástroj vlastně potřebujeme na ochranu investic. Že Ochrana investic je nezbytná zakotvit v dohodě, to je nesporné. To znamená, musíme zabezpečit, aby jak zahraniční, tak tuzemští investoři eh, měli rovnoprávní pozici, eh, aby neexistovala žádná diskriminace. Tento princip by měl být se jako vodítkem pro mm, formulování smlouvy a toto je třeba diskutovat tedy o vhodném nástroji, jak ochranu investic zabezpečit. Můj návrh usnesení jsem formuloval jednoznačně. A sice, že se domnívám, že my můžeme tuto zásadu zaručovat jinak a nepotřebujeme žádné mimo, žádnou mimosoudní arbitráž právě proto, že dějiny eh, vztahů v EU ukázaly, že tady k žádné signifikantní diskriminaci investorů nedošlo. Čili na straně ekonomiky neexistuje žádná nezbytnost. A za druhé, tento nástroj by sebou nesl celou řadu problémů. Potud tedy Nejprve vycházím z toho, že zůstanu u tohoto postoje, pakliže bude třeba, a pakliže prostě já nevidím nezbytnost ustanovení takovéhoto nástroje. Já se domnívám, že takový systém nepotřebujeme. Je třeba podívat se na to, kdo kdy zavádí takový systém. Máme takovou situaci se Singapurem, kde už byla vyjednána smlouva a teprve poté stará komise EU zavedla tento nástroj, nebo také ve vyjednávání s Kanadou tento nástroj si nepřála, nebo pardon, nezavedla kanadská strana. <clears throat> Čili je třeba uvědomit si velice bedlivě a přesně kdy potřebujeme nástroje a jak abychom zabezpečili zásadu stejného nakládání s investory. Druhá připomínka, paní komisařko. Vy jste řekla, že Kanada je uzavřena. Ale tady máme vlastně stejný problém. A sice, že v řadě oblastí ty nejistoty, které jste také popsala s ohledem na tento nástroj ISDS, se objevují rovněž. A mě skutečně není logicky jasné, jak na jedné straně lze říci, <clears throat> že tady máme seriózní problémy se starým ISDS a proto budeme diskutovat o novém. Ale ve stejném okamžiku to staré chceme zakotvit do smlouvy. No proto se domnívám, že bychom měli také intenzivně přemýšlet o vylepšení dohody s Kanadou, aby dohoda, která ve svém celku je dobrá, jak se domnívám, eh, aby nebyla ohrožena tím, co jsem právě řekl. Třetí připomínka k návrhům, které jste předložila. Domnívám se, že to už jsou přece jenom kroky správným směrem zvažovat, že samozřejmě nikoliv jako v dohodě s Kanadou se napíše do preambule, ale že se to stane určit článkem, aby bylo zabezpečeno, že budou existovat nezávislí soudci a nezávislé soudkyně kteří eh, budou rozhodovat, to už máme v odpovídajícím kodexu, abychom měli možnost revize a abychom mohli také zabezpečit, že v období dvojího užívání vnitrostátní legislativy a arbitráže se vyloučilo. Všechno to by v skutku vedlo eh, k ustanovení mezinárodní arbitráže, kde už by eh, nebyla závislost na těch eh, mezinárodních arbitrážích, nejrůznějších tedy. A proto se domnívám, že můžeme nalézt celou řadu států, které pod střechou VTO takový mezinárodní soudní dvůr či mezinárodní arbitráž budují právě pro ty případy a dokážeme si to představit v různých situacích, eh, kde lze tedy mm, dosáhnout řešení sporu. Ale říci, že se domluvíme abychom takovéto řešení sporů um, přece jenom posunuli dopředu. Uh, je tak, uh, jako když se podíváme například na kapitolu ochraně investic ve Spojených státech, tam je um, řada možností, jak vykročit novými cestami. Proto bych tu cestu, kterou jste tu naznačila, zcela jistě také podpořil. Mm, toliko tedy stručně mé připomínky a teď dám slovo paní Geset Robert. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že už po tolikáté jste k nám přišla a otevřeně nás informovala. Musím říci, že já jsem vlastně pozitivně překvapená, že vaše návrhy tak daleko sáhle jdou tím směrem, o němž jsme diskutovali neformálně již v celé řadě eh, skupin. Stejně tak vidím, jako vy, že state to state settlement eh, by tady nepomohl a ty velké firmy, které jsou dostatečně silné, aby mohly vykonávat tlak na své vlády, by byly zvýhodněny. Na rozdíl k svému předře- od, od mého předřečníka musím říci, že zejména střední stav, naše slavné malé a středně velké podniky mohou mít užitek z arbitráží v Německu. Došlo ke zveřejnění seznamu, kde jsou příklady pro středně velké podniky, které se touto cestou dovolaly práva. Nechceme zapomínat na to, že celá řada věcí v USA eh, v, spadá do jurisdikce jednotlivých států. které se nedrží mezinárodní jurisdikce. A e, to je samozřejmě potom člověk vydán v šanc, e, když vám nějaký místní soudce v nějakém státě řekne, co mě to zajímá, co někdo rozhodl ve Washingtonu. A to je tedy otázka, jak bude vypadat ten poměr. Dejme tomu, že se dostaneme tak daleko, že máme, budeme mít investiční ochranu. Já jsem dnes ráno řekla, že už nebudu tady pořád o tom hovořit, ale že bychom v nějaké formě mezinárodní smlouvy měli zakotvenou ochranu investic, jakým způsobem bude zaručeno, že když se člověk dostane na tu lokálnější úroveň, se i ta lokální úroveň toho bude držet. Počítá se s tím nebo ne? Myslím si, že to budou klasicky konkrétní příklady nějakého investora, který se někde usadí snižování počtu žádostí, eh, pardon, žalob. <clears throat> Na to někteří pohlížejí pozitivně, jiní negativně, ale si myslím, že je správné, aby se popsalo, co lze zažalovat a co nikoliv. Aby se vytvořil katalog pro soud, smírčí soudce. To je v pořádku. Už jsme to jednou žádali a nastínili jsme to jako možnost změny. Otázka nějakého, nějaké mezinárodní smírčí instituce, eventuálně pod zastřešením Světové obchodní organizace. No, ve střednědobém výhledu si myslím, že by to mohlo být určitou možností, ale neměli bychom udělat druhý krok před první. Možná, že bychom se měli pokusit nejprve vytvořit nějaké konzistentní řízení, konzistentní tra- a transparentní postup a pak bychom pokračovali. Podle mého názoru je třeba k tomu třetímu bodu, o kterém jste hovořila, mít možnost eventuálně popřemýšlet o možnostech odvolání jak může odvolání vypadat, kdo bude mít na něj právo, kdo bude moci definitivně rozhodnout o výsledku e, smírčího soudu. E, myslím si, že tady je slabina, protože celá řada mých kolegů se domnívá, ano, odvolání bude možné, nebo mělo by být možné, ale jak by mělo vypadat? No já to nevím, já jsem uh, Eh, expertka na přírodní vědy. Já se můžu klidně opřít a pohodlně usadit v židli a vyslechnout si, co nám k tomu řeknou chytří právníci. A teď poměr eh, ochrana investic a vnitrostátních soudů. Tento vztah je třeba prvé nalézt a jsou to jistě nejrůznější možnosti, ze kterých se vykrystalizuje ta správna ale jednu věc jsme nezahrnuli do našich diskuzí. Pořád tady říkáme, jsme pro nebo jsme proti, ale teprve někde ve druhé větě už existuje celá řada bilaterálních smluv. Pakliže nyní nenalezneme novou formu in, ochrany investic, tak bilaterální smlouvy zůstávají v platnosti Máme tady devět států, které mají jinou ochranu investic než těch 28 minus 9, čili než těch 19 ostatních států EU. A to tedy ve smlouvě, která bilaterálně tedy má něco domluvit mezi dvěma bloky EU a USA, jsem mi znal trošku zvláštní. Druhý bod Měli bychom také uvažovat o tom, že pakliže všechno to zůstane, co to bude znamenat pro americké investice v Evropské unii, které potom budou také chráněny na nejrůznější úrovni podle toho, v jakém státě budou investovat. A poslední bod, který teda alespoň pro mě není vyjasněn, je vztah SITA a tý typu v tomto ohledu, v tomto bodě. My velice často teď říkáme, no, je to relativně nové v našich diskusích posledních měsíců, CITA by mohla být příkladem pro TTIP i v jiných bodech než v tom bodě ochrany investic. Ale zejména v tomto bodě ochrana investic, pakliže teď řekneme, že bychom chtěli mít něco takového jako CITA+, plus, znamená to, že potom CITA plus budeme znovu vyjednávat jako CITu. Já se domnívám něco jiného než můj předřečník v tomto ohledu. Já si myslím, že ten balík CITA je balíčkem, kdy, musel každý, kdy musela každá strana dospět ke kompromisu, což je normální při vyjednávání. Avšak pakliže unilaterálně chceme na jedné straně něco, bojím se, No, po případě prognostikuji, že i Kanaďané, kteří nesouhlasí se všemi body, zejména s některými body, které jsme chtěli mít jako Evropani, že by tedy Kanaděny, Kanaděné chtěli taky opět otevřít tu smlouvu. A to si myslím, že by zrovna věci neposloužilo. I když, a to je teď moje úplně poslední připomínka, v ochraně investic eh, se uvažujeme, se zatím nacházíme v procesu uvažování, přemýšlení, zda to má být tak či onak a proto se domnívám, že v tomto okamžiku bychom sami pro sebe měli nechat otevřenou možnost, abychom získali co možná nejvíce návrhu a informací a až to bude nutné, eh, se znalostí věci mohli rozhodnout. Takže Milé kolegyně, milí kolegové, teď to máme malý problém. Mám tady ještě 11 přihlášek do diskuse a máme čas do 16 hodin. Paní komisařka musí mít možnost také zareagovat na vaše připomínky a proto bych navrhl, abychom omezili řečnickou dobu na dvě minuty. A Emma je další, prosím. Se uh, pokusím. Děkuji paní komisařko, že jste mezi nás přišla a snažíte se hledat eh, řešení toho, této naléhavé otázky, která eh, skutečně nás brzdí v jednání TTIP, ale také v dohodách, nejenom v TTIP, ale v jiných dohodách CITA a eh, musíme to nějak deblokovat. Nyní se mm, dostáváme dál od otázky, zda máme ochranu investorů k otázce, jakou má formu. O tom musíme diskutovat. Já vítám návrhy, které jste dala na stůl, budeme je muset podrobně posoudit, abychom zjistili, jaký je nejlepší mechanismus, jak v tom pokračovat dál. To se nestane přes noc. Musíme zajistit, abychom eh, tím, že budeme transparentní, těchto diskusích a najdeme správné řešení, byla veřejnost na naší straně. Nechceme situaci, to napadlo mě, že bychom podporovali více soudních sporů. Musíme jasně ukázat, že tyto formy ochrany investora jsou vel, za velice specifických okolností, které podporují právní stát a mezinárodní právo a ten prostor musí být velice úzký. Ať zvolíme jakýkoliv mechanismus, nechceme více soudních pří. Tento mechanismus má podporovat důvěru, aby lidé investovali, nikoli to, aby se lidé mm, soudili a aby z toho něco získali. To je tedy moje mm, myšlenka. Musí to ovšem mít časový harmonogram. Musíme vědět, kdy eh, mm, dospějeme k nějakému řešení pro SITA. Jaký je tedy váš časový harmonogram? Dáváte tyto možnosti na stůl Američanům a jak se angažujete vůči Kanaďanům, protože oni čekají eh, na to, co se stane. Musíme tedy od negativního mm, postoje přejít k, ne, k hledání pozitivního řešení, abychom se konstruktivně dostali dál v TTIP a dalších obchodních dohodách. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji. Pane Lams, já jsem nevěděl, že vy jste stínový, eh, že přejímáte eh, stínové zpravodajství za paní. No. My, jsme, my liberálové jsme solidární s sobě navzájem. Děkuji, paní komisařko, že jste mezi námi. E, je to součást transparentnosti, kterou projevuje komise. My, ví, my to výslovně vítáme. Jedna věc je jasná, bude část diskuse, která e, prostě nepřesvědčí. Stačí se podívat na Twitter. Některé prostě nepřesvědčíme. Považují TTIP za zlo, jsou tady kampaně Stop TTIP, ti kolegové, kteří to dělají, tak ty nebude možné přesvědčit. Ty, které ale bude možné přesvědčit, tak eh, pro ty i tady padlo spousta dobrých myšlenek, například to, že buď se člověk obrátí na ochranu e, investorů anebo na národní mm, judikat, na národní justici. To je tedy rozumné. Dále vytvořit e, stálou instituci k řešení sporů je dobrá otázka, zda se to podaří pomocí TTIP to už je jiná otázka, pravděpodobně ne, ale pak je možné, zda by tam mohla být nějaká pasarel, abychom, pokud takový aby, aby takové stále eh, arbitrážní místo mohlo být, aby tam byl na něj odkaz i TTIP, nevím, nevím, zda je to tedy proveditelné. Další bod. Já se vždy divím, kolik lidí říká, že USA, cituji, mají plně funkční justiční systém. To jistě mají funkční systém, ale je to systém, který my eh, jako Evropané vnímáme velmi skepticky. Eh, velmi skepticky a nechceme, aby naše firmy, které investují do, ve státech, se musely obrácet na justici v jednom státě, kde nemůžeme vyloučit diskriminaci. Mnoho Mm, protivníků, kteří říkají, že USA mají téměř dokonalý e, systém. Jsou e, ti sami, kteří říkají, že nemůžeme nutit Američany v této otázce. A to je tedy mm, otázka na zamyšlení. Další bod. Když bude TTIP a nebude tam ochrana investorů, tak stejně je 1400 uh, eh, smluv starého typu. Mm, TTIP je možnost to ale zlepšit a tu šance bychom měli využít. Pan Scholz, děkuji. Já ještě jednou děkuji za možnost, opakovanou možnost se opakovaně vrátit k hlavním otázkám TTIP. Já patřím ke kritikům ISDS, to říkám výslovně. Já už jsem to říkal. Um, v debatě o návrhu zprávy k TTIP, že, I, že ISDS skončí na smetišti dějin. Je to mm, nástroj řešení sporů v určitém sektoru, který již neodpovídá 21. století a výzvám globalizace. Proč to říkám? Máme tady komplexní realitu, s kterou musíme čelit. Máme mm, vyrovnávání sporů. Jak, jak můžeme řešit soukromé tedy e, spory um, e, státní dohodě? Státy tedy uzavírají dohodu, ve kterém právo eh, řešení sporů dávají soukromníkům. Proč v 21. století? Eh, to, myslím, že to nepovede k větší důvěře v budoucí řešení sporu těmito arbitrážemi, to není to soud. Máme tady um, arbitra, kulturu arbitrážní, máme um, spoustu čísel, jména a tak dále. Ehm, kdo je na, eh, který, jaký právníky funguje na straně eh, žalobce nebo, nebo odpůrce. Ehm, já ehm, vnímám eh, snahy komise této kritice, která není nová, která byla již před citou, si to, tedy na ně reagovat a rozvíjet nové mechanismy, ale pro mě to nestačí. My potřebujeme mezinárodní finanční e, soud, smírčí soud, který bude e, podle mezinárodního práva vytváří, budeme vytvářet možnosti pro všechny strany. To e, je otázka, jak to vyřeším. Parlament se vyjádřil tedy již k bilaterální investiční do, dohodě a mm, myslím, že my se musíme z této, opustit tuto logiku a ISDS nepotřebujeme z tohoto důvodu. Děkuji, Hany Želo. Děkuji vám, paní komisařko. Jste se snažila nám vysvětlit, že tento systém je špatný z mnoha pohledů a že se pokusíte ho vylepšit, ale někdy jste nám nevysvětlila, proč takový systém vůbec potřebujeme proč v Evropě a v USA máme absolutní potřebu tohoto systému, když se podíváme na studie OECD, eh, Světové banky, když se podíváme na stav transatlantických investicí, nemáte dnes ani jednoho jediného ekonomika, který by řekl, že tento systém ochrany investic eh, v, eh, v nejrůznějších arbitráží upřednostňují investice či mají z nich investice užitek. Na druhé straně bylo řečeno, tady je 1500 dohod, které mají SDS, takže je třeba pokračovat, ale máme tady země, eh, které mm, prostě by měly svou minulostí ovlivňovat naši budoucnost. Víte, že většina těch systémů, která byla zavedena s rozvojovými zeměmi, s východními zeměmi, než se staly členy Evropské unie, eh, protože eh, státy se domnívaly, že tady neexistuje dostatečný a spolehlivý justiční systém v těch dotečných zemích. Ale teď říci, potřebujeme ISDS, protože chceme-li mít zahraniční investory, je třeba, abychom mi mohli říci, že nikdy nebudou souzeni podle vnitrostátní jurisdikce, to mě, posí, to mě tedy připadá naprosto enormní neúspěch Evropské unie. Jsem eh, lituji teda, ale nemůžete proměnit eh, vlka v králíčka, prostě vlk zůstane vlkem a tento systém je prvezní. Řeknu vám dva příklady. Dnes Evropská komise vyšetřuje dohody mezi a mezi eh, Starbekem a Nizozemskem a ještě jeden příklad byl uvedena já, že tedy jsem Eh, zvědav, jak Evropská komise eh, dá povinnost těmto eh, podnikům, kteří neplatili daně na jejich území. Starbucks a Apple zcela evidentně si vyberou soukromou arbitráž, aby dostali zpátky peníze, které by jinak bývaly měly platit v příslušných členských státech. A teď digitální ekonomika, obrovská výzva Evropská, pro Evropu. Evropská komise se podá říká dnes 85% eh, kapitalizace v digitální ekonomiky je v USA, rozhodují tady USA, chceme-li digitální ekonomii v Evropě, pak je potřeba, aby tady byla kapacita definování pravidel a ISDS to neumí umožní. A teď na závěr nacházíme se tedy v systému, hm, eh, který spochybňuje kompetenci Evropského soudního dvora a všech našich vnitrostátních právních systémů. Nepotřebujeme ho. Eh, souhlasíte-li s Mezinárodním soudním tribunálem, no tak ho ustavte. A nechte to ale mimo tuto smlouvu. Grazie, signor Presidente. Pani Begin. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, děkujeme moc krát za dnešní výměnu názorů. Jenom bych chtěla upozornit, že e, jsme absolvovali veřejné slyšení o ISDS, do kterého se zapojilo mnoho občanů. Byla to velice důležitá událost pro demokracii v Evropě, ale výsledek e, nebyl příliš příznivý. A dodnes se bavíme o tom, jak změnit situaci a pozměnit ten návrh. Mě by velice zajímalo, zda po všech těch změnách, kdybychom se zase ptali evropských občanů na ISDS ve smlouvě, jak by to dopadlo. Eh, pokud jde o eh, otázky, eh, já bych chtěla odkázat na dohodu CETA, ve které jsme stále ještě nevyřešili otázku střetu zájmů a nezávislosti arbitrážních orgánů. Právníci nemají eh, žádnou povinnost, nebo arbitři nemají žádnou eh, povinnost Zkrátka, když eh, dojde k nějaké neschodě mezi stranami, tak do toho potom zasahují eh, úředníci Světové banky. A já si nemyslím, že někdo z komise by byl schopen vyřešit eh, tyto problémy. Národní soudy údajně nebudou garantovat práva investorů. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak dobře, nebylo by to dokonalé, nicméně není možné je nahradit nějakým nefungujícím systémem. Protože tímto způsobem by došlo k narušení trhu a všichni by neměli stejná práva. Hodně se také mluví o potřebě chránit občany, ale je to jenom v preambuli a ne v kapitole o investicích. A už se blížím k závěru. Ten eh, odstavec, eh, o který mi jde, nehovoří o tom, eh, jaká škoda může vzniknout jednotlivým zemím. A já si myslím, že je to všechno poměrně skandální. Celý ISDS je vlastně skandál. Přesto si myslím, že bych vám měla pogratulovat za to, že jste z té skandální situace vůbec učinila předmět debaty. Děkuji vám, pane předsedo. Mnoho z těch návrhů, které přednesla paní Malmström, je pozitivních a jdou správným směrem, ale eh, chtěl bych eh, ještě říct dvě poznámky. Já nerozumím eh, jedné věci. Všechny návrhy na zlepšení situace směřují ke stálému soudu. To je takové jádro. Ale když, se podí... když to má být mezinárodní dohoda, tak je to taková je, byl, byl by takový základ eh, pohovořit o tom z, z USA, tedy zda všechny eh, státy na světě by se mohly obrátit na jeden stálý soud, to je ale nepravděpodobné a proto se to potáhne léta. Eh, proto mám dojem, že bychom to mohli tedy uzavřít s USA v rámci této smlouvy, ale bylo, mohlo by to být otevřené i dalším, kteří by se chtěli podílet. Já považuji eh, politicky za vyloučené, abychom eh, tu jakýmkoliv způsobem měnili. Já chápu eh, vaši pozici, že je to nedostatek politické důvěryhodnosti, který z toho plyne, protože v podstatě z časového hlediska se to jenom zhoršuje. Mnohé americké podniky samozřejmě to vědí. Podniky, které působí v Kanadě a mohou eh, různými způsoby ovlivňovat situaci. Ne, není to vyloučeno tam, kde jde o relevantní eh, ekonomickou činnost. To je pravda. Proto je mě pro mě důležitá, proč nepostupujete ofenzivně a neříkáte, musíme to změnit a to tím směrem, který se naznačila. Protože eh, riziko a následná rizika že ten balíček bude znovu otevřen, je mnohem menší než riziko, že ten balíček stroskotá celý kvůli ISDS. A myslím si, že tady je v sázce politická důvěryhodnost komise. Pan Filner. Děkuji vám. Když něco není pokažené, neopravujte to. A e, já už to sleduju, tuto debatu e, poměrně dlouho a já nevím, e, co je tady vlastně za problém. Od 50. let proběhlo 600 případů, státy prohrály 31 případů a nejde o práva, jde o porušené smlouvy a porušené licence. Jde většinou o malé a střední podniky, většinou z evropských zemí a přestože Evropa má největší počet bilaterálních eh, investičních dohod na světě, tak si troufám tvrdit, že eh, zároveň máme eh, nejvyšší standardy pro životní prostředí, zdravotnictví a tak dále. Takže neopravujme to, pokud to není rozbité. To neznamená, že se to nedá zdokonalit. Zastavení paralelních řízení by bylo dobré, možná by bylo dobré zavést taky nějaký princip, že ten, kdo prohraje, ten platí, ale hlavní je transparentnost. A já považuji za skandál, signál, že členské státy včera zabránili Evropské unii eh, podepsat umluvu eh, OSN o ISDS eh, a související pravidla pro transparentnost. To by nám mělo dělat starosti. Ne TTIP, ale to, že členské státy zabraňují transparentnosti ve všech ISDS na světě. Pokud jde o mechanismy odvolání, byl bych opatrnější. Je v našem zájmu, pokud eh, prohráváme 31% případů, něco takového zavést. A eh, je, Mělo by to být nákladově efektivní, aby to malé a střední podniky mohly využívat. V poslední řadě si myslím, že by to mělo odradit zákonodárce od přijímání některých legislativních aktů. Zákonů, které jsou diskriminační, které vyvlastňují bez kompenzace a proto nemůžeme e, oslabit tento systém. Musíme se totiž být za dobrý právní stát a za to musí Evropská, bojova, Evropská unie bojovat na celém světě a neoslabovat to. Nemůžeme říct, že musíme zkrátka věřit Americe. Já nechci se ocitnout před soudem v Tennessee, vy určitě taky ne. A když se podíváme na seznam soudních systémů v evropských zemích, tak máme tam země, které jsou na 130. a 136. místě na světě. To je problém. Děkuji, paní Keller. Děkuji, pane komisaři, paní komisařko, za to, že jste nám představila své plány. A myslím si, že opravdu jdou správným směrem. Ale e, můj problém spočívá v tom, že se mi nezdá, že jdou k jádru věci. Je škoda, že v Evropském parlamentu nikdy neproběhla pořádná diskuze o tom, jestli vůbec chceme e, ISDS. Pořád se bavíme jenom o tom, jaký ISDS chceme. E, Ta veřejná konzultace se týkala navržených reform ISDS, ale podle mě je důležité diskutovat z principu o tom, jestli, to, jestli ISDS vůbec chceme. Máme nyní kompetence na úrovni Evropské unie a teď je ten zásadní okamžik, kdy se musíme rozhodnout, jestli to zahrneme nebo ne. E, buď, to s námi, buď se to s námi potáhne po zbytek života, anebo porušíme tu tradici, kterou zavádějí členské státy. Já bych chtěla položit tuto zásadní otázku. Nejprve bychom měli vyřešit, zda chceme ISDS, já na to samozřejmě mám svůj názor, ale je těžké e, zkoumat pouze různé reformní návrhy, když máme e, zásadní výhrady k celkovému konceptu. To by mělo platit jak v parlamentu, tak i mimo něj. Dále můžeme hovořit o tom mezinárodním soudu, e, o kterém se tu hovoří. Samozřejmě tím se můžeme zabývat, je to velice zajímavá možnost. Pro mě hlavní priorita je, e, že musí být zahrnuty také e, stížnosti proti investorům. Pokud mezinárodně upozorníme na to, že investoři porušují lidská práva, tak také by to tam mělo být zahrnuto, ty povinnosti investorů. Můžeme tedy do té typu začlenit eh, něco v tom smyslu, že eh, usilujeme o mezinárodní soud, ale v takovém případě ISDS nebude součástí té typu. To je také jedna možnost. A ještě, než mi vyprší čas, mám otázky k vašim návrhům. Jeden se týká eh, kanadské dohody, CETA. Vy jste řekla, že je to uzavřená dohoda, ale že bychom si neměli dělat příliš naděje na to, že by se něco změnilo. Ale budete Kanadě navrhovat změny a pokud ano, jaké? A mohla byste ještě konkrétněji rozvést tu myšlenku nového článku, který by eh, vyhrazoval vládám právo na regulaci? Eh, jaký odstavec by to byl, jaký článek a jak by zněla formulace? Děkuji pan Kaspary a potom paní Reding. Eh, vážený pane komisaři. Myslím, že by bylo zjevné, že když má platit právo, tak musíme regulovat globalizaci. Mm, zmínili jsme tady řadu věcí. Já chci říci, že ehm, mezinárodní nejsou eh, tady mm, jako použitelné v národním právu. To je podmínka souhlasu s tou dohodou a je to také dobře, protože je lepší, když jsou pochybnosti, ehm, které vyplývají z práv, s, mm, se kterou máme dohodu obchodní, tak je lepší, když to necháme nezávislému třetímu soudu. Například někdo by měl jít eh, k Národnímu soudu nějaké komunistické diktatury, tak by se tam asi práva nedomohl. Samozřejmě eh, ve Spojených státech eh, tam byl mm, například ve Spojených státech veřejná zakázka Airbus v jednom řízení podal lepší nabídku, ehm, pokud ehm, tam není diskriminace zahraničních firm, tak už nevím, kde je tedy. Ehm, dohoda s Kanadou, to je stará dohoda o ochraně investic. Není to tak, jako to bylo v minulosti, když srovnáme dohodu s Kanadou s těmi 1400 dohodami, které máme tak ta dohoda s Kanadou, když myslíme na demokracii, tak je krokem správným směrem. Jsem přesvědčen o tom, že e, tou dohodou s Kanadou již je zohledněna celá řada obav, které máme. Dále chceme zachovat politický rozhozovací prostor, je to dobře. E, mám ale dva kritické body. První je re, možnost revize. Já bych si to také přál. Ale měli bychom se zamyslet, zda to skutečně pro nás je výhoda jako legislativu, protože mm, nyní v 25% případů vlastně tam vytváříme druhou možnost revizním mechanismem, aby to, ten investor mohl zkusit ještě jednou. Nebo i když ten stát bude odsouzen, tak bych si nedovedl představit, že by pak nemohl jít do revize. A další, pokud ten mezinárodní mm, soudní tribunál jako perspektivu si to dovedu představit, ale nevím, zda bychom mm, to bylo mm, jenom s Amerikou, by tam bylo co nejvíce zemí, abychom je postavili před hotovou věc. A pro mě je mno, mnohý mm, soukromý soudce jaksi milejší než nějaký soudce, který byl jmenován, dejme tomu, eh, nějak dik, zemí, kde vládne diktatura. Paní Reding, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala paní komisařce, protože ona Ehm, řekla něco velice důležitého na úvod. Řekla, že v krátké době potřebujeme reformu. Potřebujeme otevřít. V střednědobém horizontu můžeme usilovat o zásadní reformu, například ten Mezinárodní soud. Všichni vědí, že v zřízení Mezinárodního soudu není krátkodobé řešení, to trvá. Ale to bychom potřebovali nakonec. Ne tedy komunistické, ale něco, co bude fungovat podle zásad právního státu. Co by jistě nebylo vhodné, je starý mechanismus, který máme v tom 1400 bilaterálních dohod. CITA už je krokem vpřed a to musíme vidět já osobně se nedomnívám, že bychom měli znovu otevírat CITA, protože když jsme uzavřeli jednání, tak pakta sunt servanta. Neměli bychom tedy e, to znovu otevírat. Nyní bychom měli využít tu možnost, kterou máme na stole e, s partnerem, tedy s mm, Eh, abychom dospěli k základní reformě. Některé návrhy už padly, měli bychom se nad tím skutečně zamyslet. To by byla i dobrá odpověď na těch, eh, na těch 150 eh, tisícům reakcí, které skutečně ehm, zavedly ducha transparentnosti v tomto v tohoto ohledu. Pokud bychom měli nějaký odvolací orgán, který by byl prvním krokem eh, k tomu Mezinárodnímu soudu, já jsem navrhla v mém návrhu pozměňovacím, aby tam byla jakési, jakési počáteční možnost té typu s tím, že potřebujeme čas a další partnery, abychom to mohli rozvíjet, ale základní zárodek toho už by se tam mohl definovat paní Arena van Mora. Děkuji, pane předsedo. Nejprve zásada, která se obhově zapomíná se na to, že všichni investoři nezávisle na jejich národnosti musí mít stejný přístup k soudnímu nezávislému soudnímu soudu. E, co pak náš evropský soudní systém je nezávislý, pochybuj o tom. Americký Eh, systém je nezávislý a myslím si to tež. Eh, jak postupovat v ochraně investic? zvýhodňovat investice americké eh, vůči evropským. Vždyť již tomu dochází. Pan předseda dnes řekl, že Irsko bylo první zemí, která měla výhodu z těch investic amerických a že tady nebylo ISDS. To znamená, ISDS není motorem investic. Za druhé, chceme taky chránit naše investory, kteří jdou do USA. Stejný argument. I dnes máme investory v USA ve všech státech a jsou chráněni i dnes. A za třetí, chceme zaručit právo na úpravy. Ehm, ale to bohužel je zde neumožňuje mm, ve smyslu tedy předpisů. A dnes tady eh, se všemi argumentem myslím si, že bychom neměli mít ISDS v rámci TTIPu právě proto, že ISDS nezaručuje právo předpisu, zavádění předpisu. A teď argument, že dnes máme devět členských států, které mají ISDS v Evropě co pak právě proto, že devět států má SDS, musíme eh, dát povinnost v celé 28 a vnutit jim systém, který nefunguje. Máme jurisdikci, která nemůže vždycky dobře fungovat, zejména pro malé a středně velké podniky, když ISDS mm, je nepřístupný pro malé a středně velké podniky, ale tam, kde s vámi souhlasím, paní Malstromová, je, že musíme pracovat na systému ISDS pro budoucnost, nikoli pro TTIP. Do budoucnosti, to, aby, se, aby to byl rovnější a vyrovnanější systém ty návrhy, které jste dnes přednesla, jsou zajímavé. Měli bychom na nich pracovat, měli bychom nechat otevřené dveře, ale ne v rámci typu. Ne. Protože to by vlastně znevýhodnilo ostatní vyjednávání o TTIPu. Ale samozřejmě do budoucna musíme jednat o těch zmodernizovaných systémech, něco jako i zde. Děkuji vám mnohokrát, pan Morel, a potom paní Šenocnová. Děkuji vám. Děkuji, eh, paní komisařko, že jste dnes mezi nás přišla. Proč JSDS tady zaznívá tak často v našich diskusích a proč je tady tolik negativních reakcí na váš dotazník, eh, který jste se snažila eh, v tom prvním období jak si šířit a dostali jste negativní odpovědi. No, protože jste pochopili, že my tady máme demokratickou velký problém, který způsobuje IZS. I když to není jediný problém typu je to to, co nás nezajímá. Vzniká totiž taková difuzní, takový difuzní dojem, že se tady hled, pořád jenom hájí zájmy investorů a zapomíná se na zájmy státu a občanů. Já tedy chápu, že co se týče soukromé justice, a to tady zaznělo již vícekrát, eh, je tady riziko konfliktu zájmu eh, v soukromé justici. Já tedy nevidím Eh, kde by měl být ten konflikt zájmu. A nakonec, když jsem si vás všechny vyslechl, vlastně všichni se souhlasíme, jsme si zajedno v tom, že IDES je archaický způsob, archaický systém minulosti, ale místo, abychom navrhovali reformní systémy, je třeba jasně si odpovědět na otázku, skutečně to potřebujeme v transatlantické dohodě, skutečně je to nezbytné a kdo o to žádá, to jsem tedy nepochopil máme tady nějaké statistické údaje o současném JZS a e, zahraničních investicích. Myslím si, že se nedostatečně trvá na tom, že státy jsou odstrašovány, e, aby hájili veřejné zájmy e, právě v souvislosti nebo ve vztahu k soukromým investorům. A já si myslím, že proto tady potřebujeme ještě vysvětlení. A k citě. Excetě, pardon. Eh, tady se řeklo, že už je to uzavřeno, že nelze nic dělat, ale zároveň jste řekla, že zítra můžeme udělat reformovanou CETu, ale teď nemůžeme přece nic dělat. Když tady máme systém ISTS, který je nedostatečný, jaké jsou tedy argumenty zítra pro Američany, abychom řekli, vy jste s Kanadou schválili něco, co funguje a proč vy nám teď nevnucujete, abychom reformovali systém. To znamená, když se podíváme na to, že se říká, CETA, CETA je dobrá dohoda, ale tak mělo by to mít pozitivní dopad také na TTIP. Děkuji. Paní Thank you. Paranzova. Thank the commissioner for coming uh, to our committee and Pane předsedo, děkuji, že jste mezi nás přišel a podělil jste se Podělila jste se, ehm, paní komisařko, s náma o eh, vaše návrhy. Buďme konkrétní. Ehm, Česká republika, my máme 80 bilaterálních eh, investičních dohod z eh, USA jsou zastaralé, chceme to modernizovat. My se domnívám, že nejlepší cesta je celo jeden evropský přístup, jedno ustanovení o ISDS, nejenom pro TTIP, ale pro budoucí dohody. Mm, proč pro TTIP? My to potřebujeme pro naše firmy, protože, jak jste řekla, mezinárodní dohody není, mohou být aplikovány eh, domácími soudy v USA, takže to má pro nás výhodu. Soud ISDS je možnost, jak už bylo řečeno, nestane se to hned. Musíme tedy teď pracovat na ustanovení ISDS, na pro TTIP. Vítám váš nový návrh, myslím, že jde dobrým směrem. My budeme rádi pokračovat v diskusích s vámi. Děkuji. Silva. Děkuji za zajímavé návrhy, děkuji za tuto debatu. Já bych si přál vyjasnit, jak daleko chcete zajít ve zlepšování ISDS SITA. Jak víte, veřejné konzultace proběhly na základě režimu ISDS SITA. A Evropská komise dospěla k tomu závěru, že tento režim nebyl dost dobrý a že je potřeba řada vylepšení. My máme tady politický problém. Já nevidím, jak tento parlament může být e, schopen schvalovat obchodní dohodu, když komise říká, že není dost dobrá. Proto je tak důležité, abychom spolupracovali s kanadskými partnery. E, e, co dál? Vy jste řekla, že chcete zkoumat s kanadskými partnery zlepšení v ISTS, také jste řekla, že se to týká odvolacího mechanismu, využívání revizní klauzule. Takže já chci vědět, zda Evropská komise je ochotná dát politickou odpověď na vážný politický problém jak daleko chce zajít komise s kanadskými partnery, ehm, mm, pokud chce řešit mm, ty problémy, pak eh, mluvíme o znovu otevření té kapitoly, což bych vítal, paní komisařko. Děkuji vám za komentáře a připomínky, které se často překrývaly, takže nebudu odpovídat každému zvlášť, abych ušetřila čas a vezmu to pohromadě. Mnozí z vás se domnívají, že ISDS v současné podobě nebo v zreformované podobě nej, nejsou nutné. To je politicky zcela platný názor, ale faktem je, že ISDS existují. Je jich přes tisíc v Evropské unii, přes tři tisíce na světě, přes devět se spojenými státy a nezmizí, protože některým z vás se nelíbí. Můžeme se tedy ptát, můžeme je reformovat? Kromě toho jsou součástí mandátu, který má komise k vyjednávání a jsou také součástí priorit Spojených států. Kromě toho budou doložky o ISDS ve všech následujících dohodách, protože v dohodě o transpacifickém partnerství jsou také doložky o ISDS. Musíme tedy eh, uvažovat nad tím, zda nebudeme mít nevýhodu, pokud eh, Eh, nevýhodu vůči Kanadě, Japonsku, Mexiku a tak dále, pokud zcela opustíme ISDS. Dále, eh, musím vám říct, eh, pane předsedo, že faktem je, že mezinárodní právo, mezinárodní dohody nejsou vlastně zákony podle amerického práva. To je zkrátka fakt. A myslím si, že pan Fielner tady uváděl statistiky, ty jsou všechny veřejné, já je to mám taky. E, proč, se to, pro, proč to využívají zejména evropské malé firmy? Týká se to eh, investic, náhlých změn licencí, diskriminace, konfiskací a tak dále. Můžete si myslet, že eh, jsou to technické záležitosti, ale ono to ovlivňuje investice a pracovní místa milionů lidí. Je tedy eh, potřeba chránit společnosti před těmi vzácnými případy, kdy se to stane. Musíme mít na paměti, že je to zamýšleno pouze pro vzácné případy v minimálních, za, za minimálních podmínek, tak aby co nejméně docházelo ke zneužívání. V, v dohodě CETA je mnoho z těchto problémů e, ošetřeno. Když si pořádně přečtete dohodu s Kanadou, zjistíte, že mnoho z těch reform už tam je. Například jste tady e, za, na, navrhovali zásadu, že kdo prohraje, ten platí. V CETA už to je. Když, dojdete, když půjdete k arbitrážnímu soudu ISDS a prohrajete, tak zaplatíte v rámci CETA, což má e, mimo jiné i odrazující účinek těm stálým mezinárodním soudům a podobně. Podle mě to je dobrý nápad, ale e, já jsem k vám hovořila upřímně, vy jste také realističtí, e, nestane se to přes noc. My jsme tady spojenci, je na nás, abychom to vytvořili, abychom e, zařídili, e, jak, jak to bude, abychom vymysleli, jak to bude fungovat, kdo bude členem, kdo je bude platit a tak dále. A to trvá, to potrvá roky a e, tolik času nemáme k tomu, abychom vyřešili problémy s TTIPem a také v dalších dohodách s Větnamem, s Japonskem, o kterých jednáme a tak dále. Takže musíme najít nějaké řešení, ale přitom si ponechat otevřené dveře, jak říkám, svým službám, které už zkoumají možnost možnosti zřízení eh, nějakého mezinárodního mechanismu. No, pokud eh, bude existovat nějaký mezinárodní systém, tak samozřejmě země eh, jim budou vázány na všech úrovních. Co mechanismu odvolání? Tady si můžeme představit několik modelů. Jedním z nich je model VTO, tedy stálý orgán o sedmi lidech, který přijímá odvolání od panelů v různých členských státech. To by byla jedna z možných cest. Já si myslím, že v právně stabilním prostředí by to dávalo smysl pokud by byla respektována legitimita. Dávalo by smysl, kdyby existoval mechanismus odvolání, protože tento není pouze pro firmy, ale také pro státy. Dále k dohodě CETA. Na tu se ptali mnozí z vás. Takže ze všeho nejdříve CETA je uzavřená dohoda. To bylo oznámeno kanadským premiérem a 28 eh, členskými státy 27. listopadu nebo možná 26. a teď je ta dohoda eh, uzavřena. Nyní ji v podstatě právně, do, právnicky dočišťujeme, eh, ještě potrvá několik týdnů, ale v podstatě je hotová a půjde brzy k překladu. Samozřejmě diskutujeme s kanadskými partnery i s americkými partnery ale já to nechci projednávat s nimi, dokud my v Evropské unii se nejprve neschodneme. Parlament, komise a rada. My musíme najít nejdříve společnou cestu. A máme při nejmenším většinovou dohodu ohledně toho, jak postupovat. Potom samozřejmě budeme diskutovat s našimi americkými přáteli a kanadskými přáteli. To probíhá zcela transparentně, takže oni už vědí, co se děje, ale já nemůžu začít vyjednávat s Kanaďany, dokud se nedozvím, co vlastně chceme. Budeme tedy s nimi samozřejmě hovořit, zjistíme, jestli v budoucích ISDS jsou nějaké věci, které v té fázi právního dočišťování mohou být vneseny i do dohody s Kanadou. Ale aniž by ta dohoda byla otevřena znovu. Žádná země nechce znovu otevřít dohodu s Kanadou, nebo to alespoň oficiálně neříká. Pokud otevřeme jednu kapitolu, můžeme si být jistí, že Kanada otevřou další kapitolu, celá dohoda padne a žádná dohoda nebude. Což by bylo velice špatné pro občany, jejich pracovní místa a pro ekonomiku a také pro důvěryhodnost Evropské unie ohledně toho, jestli je schopná vyjednávat mezinárodní smlouvy. Tak teď k časovému eh, harmonogramu, na který se někteří z vás ptali. Toto je taková eh, první formální všeobecná diskuze a doufám, že bude pokračovat v podobném formátu i eh, někdy příště. Já vám budu plně k dispozici. Mezinárodní rada pro obchod se bude konat příští týden. E, já budu schromažďovat všechny podněty a e, začnou poté naše e, interní práce v komisi letos na jaře. Neznám přesná data, ale bylo by dobré, kdybychom dospěli k ně, už k nějakým závěrům, protože, jak říkáte, v té typu jsou ještě další velice palčivá témata, o kterých bychom se měli bavit a která bychom měli vyřešit. Takže letos na jaře bude hotový návrh a potom budeme o něm diskutovat. Pokud jde o Unicetral, já souhlasím, pane Filnere, komise je připravená to podepsat, ale členské státy zatím se ještě necítí připraveny, některé z nich, ne všechny a e, já doufám, že se to posune správným směrem, protože je to e, jasný krok směrem k transparentnosti. Eh, paní Keller, ohledně eh, práva na regulaci. V kanadské dohodě je to zmíněno v preambuli a návrhem je přesunout to do eh, právního, do legislativního textu, tak, aby bylo formalizováno explicitně právo na regulaci. Takže návrh je, aby bylo přesunuto do samotného textu. Tak pane předsedo, tím jsem se pokusila odpovědět na většinu otázek, seskupila jsem je tematicky Omlouvám se, jestli jsem na něco zapomněla. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Myslím, že budeme mít další možnosti to podrobně projednat, takže vám děkuji, že jste mezi nás přišla, že jste odpověděla na otázky mých kolegů. Toto mm, zavírá bod 6 našeho pořadu jednání a okamžitě začneme projednávat bod 7 slyšení eh, TTIP, jaký význam má pro Evropany. Pokud tady bude nějaký pohyb, tak prosím rychle a tiše. Gut. Hat es den entsprechenden Austausch jetzt gegeben? Takže došlo teď k odpovídající výměně. V tom případě bych teď skutečně rád požádal všechny, aby se uklidnili. Prosím pěkně, stižte se tak, abychom mohli začít. Takže teď eh, zahajujeme slyšení. Už jsme mm, uspořádali celou řadu slyšení k jednotlivým částem vyjednávání o té typu. Mm, tak teď jsme diskutovali o otázce ISDS. A dnes eh, máme opět učinit ten pokus mm, objasnit si, co vlastně TTIP přinese pro občany a občanky. Dokážete si představit, že takřka denodenně mám několik akcí k typu a tato otázka se samozřejmě stále vyskytuje. Vždycky se přihlásí zaručeně nějaký občan a řekne, no a co, si přinese konkrétně tato dohoda mě? Jaké výhody mi to přinese? A Přesně to je tématem dnešního slyšení. Co taková dohoda by měla přinést za výhody jednotlivcům anebo skupinám občanů tak, abychom takřka na závěr té řady slyšení, které jsme měli, mohli takové rezime tady dělat. A já mám velkou radost, že paní komisařka pro obchod se cílem Malström mám, nám k tomu teď udělá úvod. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, přejdeme od ISDS k širšímu um, ehm, hledisku. Děkuji za organizaci této akce je tady velký zájem na straně politiků, na straně také mnoha občanů, mnoha zainteresovaných v celé Evropě. Já se setkávám s um, obrovským zájemem, se skepticismem i s pozitivním přístupem, ale s mnoha otázkami. Takže toto je skutečně velice aktuální panelová diskuse. Dovolte, abych stručně na úvod řekla, že moje politik, mojí politikou před od doby, kdy jsem se ujala funkce před čtyřmi měsíci, že obchodní politika musí být orientovaná na občany, musíme zajistit maximální transparentnost a dialog, aby veřejnost se angažovala, byla informována o, čem, o tom, o čem mluvíme, o obchodních otázkách a nyní samozřejmě hlavně o TTIP. Ano, my spolupracujeme s firmami, s podniky, protože podniky eh, fungují v prostředí, kde se snažíme odstraňovat bariéry vývozu a tak obchodní politika ovlivňuje skutečný svět. A firmy jsou ty, kdo ví, jaké bariéry tam jsou a jaký potenciál nabízí nové eh, obchodní příležitosti. další fázi je to samozřejmě o vytváření více pracovních míst a většího růstu. Proto také spolupracuji se skupinami, ehm, organizacemi, jako jsou odbory, ekologické organizace, aktivisté pro veřejné zdraví a tak dále. Mnozí z nich jsou zde přítomni. Jejich zkušenosti jsou důležité, mohou nám říci o něco o dopadu odstranění obchodních bariér v jejich eh, konkrétním oboru ehm, Tímto se vytváří nové příležitosti pro pracující i spotřebitele při posilování našich hodnot a legislativě, která e, to podporuje. Pro z tohoto hlediska přistupujeme ke všem obchodním dohodám, aspoň se snažíme takto přistupovat i k TTIP. Ty obavy e, se týkaly hlavně toho, že jednání není dostatečně transparentní, lidé se cítí eh, stranou, tedy velká ambice řešit regulaci, mělo by to být otevřené. My jsme se rozhodli o transparentnosti doma, to musí platit i mezinárodně, proto jsme tato eh, jednání otevřeli poslancům tohoto parlamentu, národních vlád i pro veřejnost. A tato otevřenost zlepšuje kvalitu dialogu a pomáhá všem chápat hm, to, co děláme. Je tady spousta dokumentů online, je možné vidět právní texty, muziční dokumenty, eh, důvodové zprávy a podobně a budeme publikovat další a další. To je klíčem pro naše diskuse. Věřím, že hm, výhody těchto dohod se začínají projevovat. Já zmíním tři z nich. Samozřejmě posilování ekonomiky, posilování vlády, posilování našeho hlasu ve světě. Dovolte, abych začala tím posledním. TTIP prospěje Evropanům v tom, že nám dá silnější hlas v vnějším světě k, eh, k době, kdy světová ekonomika je stále více integrovaná díky komunikacím, technologie mezinárodním hodnotovým řetězcům. V důsledku toho je tady stále větší poptávka od vlád, od eh, požadavků na bezpečnost, na kapitálové požadavky na banky a ta, toto bude eh, v budoucnu ještě vyšší. Současně se relativní velikost evropské ekonomiky zmenšuje. A to platí i pro USA, to znamená, že obě strany budou mít stále méně vlivu na mezinárodní pravidla v budoucnu. My m, mm, obě strany chtějí to samé, regulační ochranu životního prostředí, spotřebitelů, bezpečnosti. TTIP eh, je založen na této logice. Posiluje partnerství mezi EU a USA v těchto regulačních otázkách, které chceme ovlivňovat do budoucnosti což je ve prospěch evropských občanů. Druhá výhoda je pro efektivnější vládu. To funguje mnoha způsoby. Regulační spolupráce bude jádrem TTIP. Um, ehm, um, mm, sdílení zkušeností a dat je důležité, um, protože jsou tady nové výzvy, elektrické automobily, až na, nanotechnologie a podobně. To spousta nejistoty, musíme proto sdílet znalosti, které máme, abychom co nejle- stanovili co nejlepší standardy a chránili občany. A když spolu, bude spolupráce, když orgány spolupracují, mohou lépe prosazovat pravidla. Orga, úřady mají jenom omezené množství inspektorů. Spolupráce obou stran co se týče potravin, léčiv, mohou to všechno může zvýšit důvěru i zlevňovat nákupy z veřejných prostředků. Proto jsou veřejné zakázky důležité. Když snížíme tarify, tak věci jako e, léky se zlevní a daňový e, poplatník ušetří. Ale TTIP nebude snižovat standardy ani v potravinách, ani v ekologii, ani ve zdraví, ani v ochraně spotřebitele. Eh, žádná eh, nic z toho, co děláme, neovlivní vysoké standardy. Ani, o budouc, ani práce na budoucí regulaci, ani přístup k investicím. To nic ne, nesníží naše vysoké standardy. Další třetí oblast jsou ekonomické výhody, přínosy. 4,7 milionů eh, v Evropě, pracovních míst je v Evropě díky exportu do USA. Chceme nové možnosti pro export a mnoho a, a díky tomu více dobře placených pracovních míst. Chceme, aby spotřebitelé měli přístup k většímu množství zboží za nižší cenu, a aby firmy byly více konkurenceschopné. Uh, Dvě třetiny dovozu jsou součástky suroviny energie. 13 hodnoty exportu stvoří import. Snížením e, nákladů, větší efektivitou zvýšíme v Evropě prosperitu. Několik příkladů z Evropy. Jednak k veřejným zakázkám. Ve Finsku je firma zvaná EFLA, která vytváří zařízení osvětlení, které umožňuje letadlům bezpečně přistávat a jejich produkty jsou certifikovány. Ale nemohou je prodávat, protože americké právo omezuje e, nákupy zboží mimo Ameriku i když to zboží je mm, velmi dobré a mm, dobré pro špatné počasí a tak dále. A my chceme, aby ty, ty tyto podobné bariéry odstranil. Nebo ve Španělsku eh, firmy platí vysoké tarify, vysoké cla. Mnoho malých podniků v potravinářství, eh, obuvnictví platí vysoké tarify. Eh, obuvníci v Alicante platí 35 z vývozu do USA. Artičoky z Murcie mají Mm, nevýhodu ve srovnání s eh, producenty z Latinské Ameriky, kde jsou dohody o volném obchodu, kde oni musí platit 15 Není to ale jenom o vysokém, vysokých celních tarifech. Já, jedna společnost z Jeteborgu prodává uh, mandlové koláče bez lepku. Uh, je tam velká poptávka, ale stejně platí 6 clo. I oni by mohli více vyvážet a zaměstnat více lidí. Třetí nařízení. Malá farmaceutická firma z Um, ehm, roční poplátek dvojí inspekce EU a USA e, při zdražuje jejich podnikání v USA. A nebo e, společnost, která vyrábí stroje v Kolíně a Eh, zaměstnávají 600 lidí a říkají, že různé standardy pro zásuvky a podobně eh, znamená, že to stojí o 10 až 50 víc vyrobit stroj do, pro americký trh. Nebo ústřice z Francie. Tam oni mají zájem o americký trh, protože přišli o ten ruský, ale nemohou exportovat do USA zatím, protože EU a USA mají jiné způsoby testování ústřic. EU testuje tu ústřici samotná, USA testují vodu. Obě věci říkají, že obě z oba způsoby jsou bezpečné, ale musí to dělat dvakrát a to stojí hodně peněz. Pokud nemůžeme harmonizovat, můžeme se dohodnout, že budeme uznávat své standardy v těchto věcech, ušetříme spoustu času a peněz. To je realita TTIP konkrétní problémy pro konkrétní podniky, které mají problémy v ekonomice, kde potřebujeme více růstu, více investic. A můžeme podpořit ekonomiku, vytvořit příležitosti pro malé velké podniky. Naše vlády mohou lépe fungovat mm, díky lepší spolupráci a zachovat náš evropský způsob života ve světě, který se mění a kde nevždy ostatní sdílí naše hodnoty. Dos, podaří se nám to, pokud budeme spolupracovat, stojí to za pokus. Těším se na spolupráci s Evropským parlamentem a s dalšími aktéry, kteří jsou mezi námi, abychom dosáhli pokroku v těchto jednání. Velice vám děkuji a přeji hodně úspěchů při vašem slyšení, paní. Clear statement. Děkuji komisařce Malmström za toto jasné prohlášení v zájmu evropských občanů. Nyní budeme toto téma projednávat v rámci slyšení. Máme tu sedm zástupců eh, evropských občanů, eh, se kterými budeme diskutovat o možných přínosech. Takže děkuji a doufám, že se uvidíme brzy. Yeah. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, pan předseda si nezapl mikrofon. Takže teď máme sedm zástupců z nejrůznějších eh, společenských skupin, kteří ze svého pohledu vylíčí svá očekávání mm, vyplývající z té typu. A uděláme to trošku jinak než v, v jiných slyšeních, protože někdy to bylo tak prostě nudné, abych tak řekl. A chceme to mít dneska živé. A proto budou stanoviska přednesena krátce, Potom umožníme kolo otázek a doufáme, že se rozpoutá živá diskuse na závěr těch sedmi přednesených stanovisek, aby to bylo opravdu živé a zároveň odborné. Máme tady mezi námi paní Kornem. Ona je obličej nebo tváří EU Insight, protože eh, je odpovědná za vytváření evropského portálu za obchodní politiku a já někdy mývám pocit, že Evropa zevnitř ví kolikrát věci mnohem lépe než já sám. Takže tato dáma je skutečně výborně informována a proto mám velikou radost, že je tady mezi námi a nejprve začneme panem Klajsem z Bojku. Ostatně dovolte mi říci, že naši experti eh, jsou takřka paritně obsazeny co do genderu, což ne vždy bývá v Evropském parlamentu a je to dobré. Takže pan Klajs, máte maximálně pět minut a potom budou následovat doplňující otázky, prosím. Yes, uh, thank you very much for... Děkuji vám za pozvání a za příležitost dnes hovořit o TTIPu a e, co z toho budou mít Evropané. Budu hovořit samozřejmě o tom, co z toho budou mít spotřebitelé. Myslím si, že je poměrně náročné odpovědět na tuto otázku vzhledem k tomu, že TTIP je velice široké téma a týká se mnoha témat, které jdou nad rámec e, tradičních e, záležitostí, jako je otevření trhu a snížení cel Nejzjevnější um, přínosem obchodní dohody jsou samozřejmě přínosy ekonomické, tedy jaké jsou zisky v oblasti příjmu a majetku spotřebitelů. Tady je jeden problém z našeho pohledu a sice, že jakožto spotřebitelská organizace nemůžeme provádět rozsáhlá posouzení dopadu eh, a ta posouzení dopadu, která byla provedena na trhu, si vzájemně velmi protiřečí. Oficiální posouzení dopadu od komise například říká, že, e, pět, že k rodinnému příjmu by mohlo přibýt 545 euro, to je horní odhad podle vyjednávání, zatímco jiné studie říkají, že je tu možnost ztráty HDP až o 0,5%. Takže když se podíváme na ta ekonomická čísla, je pro naši organizaci těžko říct, jaké jsou výhody pro spotřebitele. Zejména proto, že přístup k trhu a snížení cel jsou jenom dvě části dohody TTIP, která jde daleko nad rámec tradičních obchodních dohod. A pokud to chceme kvantifikovat, je to ještě těžší. Těžko nějak vyčíslit, co to znamená pro příjmy eh, spotřebitelů nebo jejich majetek. Když se podíváme na ty tradiční e, obchodní přínosy, tak samozřejmě se můžeme poučit z minulých zkušeností a dospět k těm zjevným e, věcem, jako je otevření trhu, e, tlak konkurence na trh a snížení cel. Tady můžeme vidět určité potenciální přínosy, samozřejmě ve snížení cel. Dík, kvůli clům jsou produkty zbytečně drahé a snížení cel by dávalo ze spotřebitelského hlediska smysl. Teď jsou cla už poměrně nízká v průměru mezi Evropou a Amerikou a jaký přínos by to přineslo lidem, to ještě musíme Eh, vyčkat a uvidět. Dále eh, tu bude větší možnost výběru pro spotřebitele. To je jedna z dalších výhod eh, dohody TTIP. Znamená to v podstatě, že musíme také zkoumat a analyzovat jednotlivé sektory podle toho, jak se tam rozšíří volba spotřebitele. To bude určitě větší eh, u sektorů eh, digitálních produktů a služeb, protože tam, spotřebitele, tam kde spotřebitele mají větší zájem na regionálních a místních produktech, budou ty zisky plynoucí z otevření trhu nižší. Další věc je potom eh, tlak konkurence, který můžeme očekávat po uzavření obchodní dohody. K tomu už také došlo v minulosti, kdy noví eh, hráči na trhu eh, vyvíjeli tlak na stávající hráče a tlačili tak dolů ceny jejich produktů. Vstupy japonských a korejských automobilů na evropský trh tlačil na evropské výrobce, výrobce automobilů a teď máme cenově dostupnější kvalitní automobily a spotřebitel má širší volbu, což je další faktor, který je třeba zkoumat vedle snížení ceny. Kdyby se ty typ týkal pouze přístupu na trh a snížení cel, bylo by snazší říci, jaké jsou přínosy pro spotřebitele, ale všichni víme, že tak to není. Proto musíme se také zabývat Eh, rámcem eh, transatlantické ochrany spotřebitele, chceme-li hodnotit přínosy eh, dohody TTIP. No, pokud jde o rámec ochrany spotřebitele, z našeho pohledu, pokud TTIP má fungovat, musí obsahovat velice silnou politiku hospodářské soutěže, protože jinak ty zisky, které poplynou z obchodních dohod, půjdou do kapes akcionářů a ne nutně koncových uživatelů, nebo tedy spotřebitelů. Zároveň spotřebitelé potřebují jasné informace, musí eh, se vyznat na trhu tak, aby mohli učinit co nejlepší volbu, takže musí mít snadný přístup k informacím. Dále je zapotřebí mm, mít silné regulační orgány, které by mohly aktivně jednat eh, v případě nekalého jednání firem. Samozřejmě eh, lidé eh, se zajímají i o jiná témata, než jsou nejlepší ceny. Je zapotřebí také ošetřit, aby produkty byly bezpečné a s tím se pojí eh, určité globální problémy s rizikovostí výrobků a bezpečností výrobků. Tady je nutná spolupráce mezi americkými a evropskými regulátory. Mám tady na mysli mechanizmy včasného varování, společné standardy, společné e, inspekce a tak dále. Ale samozřejmě pouze na základě těch nejvyšších e, ochranných standardů, které existují na některém z těch dvou trhů. Jestli něco takového probíhá ve vyjednávání, to je sporné. Po e, dvou letech vyjednávání zjišťujeme, že ten přístup k ochraně spotřebitele, který bere, na ohl- který bere ohled na tu nejvyšší možnou úroveň, je na pořadu jednání. Tady bych, tady bych prozatím skončil, pane předsedo. Děkuji, Johannesi. Vy jste hovořil o vysokých standardech. To je zcela normální. Všichni spotřebitelé chtějí vysoké standardy. Někdy, jak jste správně říkal, jsou standardy vyšší v Americe a ne v Evropě. Myslíte si přesto, že TTIP je e, tou správnou platformou, kde bychom se měli zabývat integrací e, amerických standardů? Není to spíš evropský problém? Možná by měli eh, evropští poslanci uvažovat o své vlastní legislativě, než budou něco integrovat do TTIPu? Já si myslím, že ta otázka má dvě odpovědi. Tou jednou je, že Některé záležitosti se netýkají už pouze evropské legislativy. Když hovoříme o posíleném obchodu s potravinami, kosmetickými přípravky, chemikáliemi a tak dále, nemůžeme spoléhat pouze na vysokou úroveň evropské legislativy. Musíme také brát v úvahu to, že na trh se mohou dostat výrobky, které nesplňují naše standardy. Takže v tomto smyslu eh, komisařka eh, Malmström eh, zmínila nanomateriály jako možnou oblast spolupráce. Od začátku vyjednávání eh, probíhá transatlantický spotřebitelský dialog, jehož je BEUC členem, eh, který se zabývá otázkami obchodu a myslíme si, že eh, by to mělo být řešeno na úrovni EU-USA. E Jestli to má být záležitost typu, to nevím, ale pokud jde například o nanomateriálech, na, na, na, notariály, tak proč nezřídit spolu se Spojenými státy povinný inventář nanomateriálu, eh, který by byl přístupný široké veřejnosti i regulačním orgánu? Proč například před vstupem na trh nehodnotit nanočástice ještě předtím, než povolíme eh, obchod s těmito chemickými látkami a kosmetickými přípravky? Eh, Totež se dá vztáhnout i na elektronické obchodování, potraviny, zkrátka na všechny sektory, kde by se dalo uvažovat o spolupráci mezi EU a USA. Ale samozřejmě musíme vždycky začínat nejvyšším společným jmenovatelem, což v té typu eh, by byl rozumný přístup, protože pokud se bude více obchodovat s potravinami, eh, pak eh, samozřejmě také se zvýší riziko, že na trh se dostanou výrobky, které obsahují rizikové patogeny. Hovoříme tedy o posílení potravin v TTIPu, ale zároveň bychom se měli zabývat zřízením evropsko-amerického systému vysledovatelnosti, eh, tak, abychom mohli vysledovat eh, cestu potraviny k, od zdroje až ke koncovému uživateli. Mohli bychom hovořit o globálních systémech varování. Když budeme dovážet více potravin ze Spojených států a v Kalifornii eh, se ví, že s jejich pomeranči je něco špatně, tak globální systém varování by varoval litevské úřady podstatně rychleji. Děkuji. Ještě další doplňující otázku já to přesně nechápu. Evropská komise už dlouho říká, že TTIP nebude měnit evropskou legislativu, že nebude měnit nic. Samozřejmě, že to říkají v kontextu všech těch obav ze snižování standardů, ale e, bude, nebude, nebude to úplně to tež, jako když chceme zvyšovat své standardy. Není to od spotřebitelských organizací trochu naivní pohled? Myslíte si, že bychom tedy mohli zlepšit evropské standardy prostřednictvím TTIP? Mohl byste se k tomu stručně vyjádřit? Domníváme se, že je nutné, ještě než se pustíme eh, do eh, navazování obchodních vztahů se Spojenými státy, abychom zvážili případná rizika, která se s tím pojí například eh, více obchodu s chemikáliemi a kosmetickými přípravky eh, znamená také, že musíme vědět, jak bojovat proti rizikům, eh, které se pojí s produkty, které nesplňují evropské standardy. To je potřeba tak či onak řešit. Jestli ty typem nebo nějakým jiným prostředkem, to o tom se dá diskutovat. Děkuji. Další zástupkyní evropských občanů je Fabien z společnosti Michelin, eh, francouzského výrobce pneumatik. Mikrofon. Děkuji vám. Pane předsedo, přeji všem krásný den. Jmenuji se Fabien de Meneš eh, a mým tématem je ukázat vám, co může přinést skupině Michelin eh, smlouva TTIP. Hovořilo se o dopadu TTIPu, ale proto je třeba dát vám určité údaje o Michelinu, který eh, vlastně eh, to všechno názorně ukáže. Cestujete-li autobusem, autem, letadlem, možná, že jste používali pneumatiky Michelin, protože Michelin vyrábí pneumatiky takřka pro všechny druhy vozidel. Je to veliká koncentrace technologií, která může být, která může být složena až z 200 komponentů. Michela je podnik mezinárodní především a má 37 mm, mm, výroben, centrum výzkumu a vývoje, více než 60 tisíc zaměstnanců a Eh, více než 50 výboru celé skupiny jaksi v tonáži eh, v pneumatikách. Naším cílem je také exportovat na americký trh. Máme šest podniků a Centrum výzkumu a vývoje a více než 18 tisíc zaměstnanců. E, za prvé, e, Michel má e, velkou přítomnost na druhé straně oceánu, ale my chceme, aby se tady také odpovídalo těmito produkty na místní specifika. Dochází tedy k pravidelné výměně zboží mezi Evropou a Spojenými státy a to je nesmírně důležité. Týty pro nás bude znamenat zvýšení konkurenceschopnosti odstraněním tarifních překážek protože pneumatiky jsou vystaveny tajným tarifům, které jsou relativně nízké od 3 do 6%, 6% u chemických produktů, ale 35 evropské výroby je exportována a 40 z tohoto objemu do Spojených států a to vytváří tok produktů, který je nesmírně důležitý. Eh, když například eh, uvažujeme o pneumatikách pro dodávky. Eh, Soustředilo se to především na evropský trh, ale když se začínalo dodávat na severoamerický trh, samozřejmě se to dováželo z našich, eh, se to vyváželo z našich evropských podniků, ale na druhé straně terénní vozidla a s pohonem na všechna čtyři kola se zase vyráběla v USA a byla vyvážena do Evropy. A také, když se podíváte Eh, když jdete do Washingtonu nebo do Miami nebo do Disneylandu, jedete specifickými metroautobusy, tak ty jsou eh, vyráběny v Evropě, ale 4% za ně se platí celní tarif tyto příklady ukazují, že odstranění celních bariér může mít pozitivní vliv na, na nejenom Michelin, ale také na ty podniky, které používají stroje, na, která se, na které se montují naše pneumatiky mm, protože eh, celá řada těchto podniků je eh, vystavena právě těm celním tarifům 6%. A kdyby šlo tedy odstranit tyto tarify, tak by z toho měl užitek veškerý ten řetězec mm, tohoto průmyslového odvětví v Evropě. Dala a taková skupina, jako je naše, by odstranění celní překážek získala 20 milionů ruč, ročně. A to by nám samozřejmě eh, pomohlo eh, posílit naši výrobní stránku v Evropě a být konkurenceschopnější. No a TTIP by umožnil zjednodušení určitých procedur a například také škrtnutí určitých daní, například v USA neexistuje daň, která se ve francouzštině jmenuje merchandise processes fee, processes fee a za to se platí 500 dolarů a v případě nafty tento, tato daň byla zrušena. Můžeme si představit, že také v rámci typu by tato daň mohla být odstraněna. Takže závěrem bych mohla říci, to, co je zajímavé pro naší skupinu Michelin při vyjednávání typu, je jaké výhody by mohly vzniknout odstraněním celních překážek. Už jsem vám jmenovala ta čísla, mohla bych také hovořit o veliké výměně nejenom produktů sem a tam, a protože máme delegované pracovníky z Evropy ve Spojených státech a více verza. Odstranění tarifních bariér by eh, znamenalo tedy získání konkurenceschopnosti schopnosti a to by umožnilo eh, našim průmyslovým závodům v Evropě, zejména vývozcům, zvýšení konkurenceschopnosti v globálním kontextu veliké konkurence. Děkuji. Děkuji ti, Fabiane. Jsem tak trochu překvapena. Vy jste hovařila o zrušení tarifů a celních, celních tarifů. A také jste říkala, že celá řada amerických expertů je v Evropě a evropských expertů v USA. Dokážu si představit, že cestují sem a tam. Hovořila se také o Centrum výzkumu a vývoje v USA. A tady nemáte žádnou bariéru, nikde jinde žádná jiná bariéra neexistuje, pouze v oblasti tarifu. Ano, mm, e, já hovořím spíše o reglementární konvergenci asi tak jste to pochopila. Já si myslím, že třeba vědět, že americký systém a evropský systém pneumatik se naprosto liší. Nefunguje to stejným způsobem. V USA to probíhá autocertifikací, zatímco v Evropě se to kontroluje homologizací. Uh, ve Spojených státech existuje takový celosvětový řetězec a my pracujeme takovým způsobem, že jsme ji způsob kompletně integrovali. Už to není pro nás, není žádné problematické téma. Co nás zajímá, jsou dvě věci. Eh, a sice, eh, co se týče eh, větší harmonizaci systému testů. To by mohlo pro nás být zajímavé do budoucnosti a potom by nás také mohla zajímat ta otázka, že protože používáme také chemické produkty, tak pravidelný dialog, který díky TTIPu by mohl potom se instalovat mezi USA a Evropou, abychom právě mohli vědět, abychom mohli mít intenzivnější výměnu informací právě k těmto chemickým produktům. Já na to hned zareaguji, protože to je velice citlivé téma. Chemické produkty hodně se hovoří o riziku deregulace eh, v souvislosti se směrnicí REACH. Eh, buďme čestní a upřímní. Je to nějaká věc, která by pro vás byla výhodná? Vůbec ne odstranit tedy rýč. Vůbec ne, my jsme přesvědčeni o tom, že to není cílem typu. Rýč přispěl eh, významně všem oblastem. Jednak co do transparentnosti, my jako uživatelé to můžeme sice konst- také konstatovat a celkovo, celkový cíl byl posílení eh, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Takže my si vůbec nepřejeme eh, zrušení rýče, protože to byla možnost, jak chránit životní prostředí a zdraví cestou kontroly chemických substancí. To, co očekáváme při vyjednávání TTIPu, že každá oblast bude mít svůj vlastní systém v Evropské unii REACH, systém eh, v USA, ale chybí nám ten dialog eh, protože eh, ty substance máme jak v Evropě, tak v USA. To znamená, ten dialog bychom si představovali eh, ve formě vědeckého dialogu týkající se mm, účinku těchto substancí, aby tento dialog byl zintenzivně na obou stranou Atlantiku, abychom eh, také měli lepší předpovídatelnost a odhadnutelnost tohoto biznesu pro budoucnost a zároveň se znalostí dopadu na životní prostředí a na zdraví, ať už se to jmenuje REACH v Evropě nebo v USA jinak, ale má to přece stejný cíl. Vy jste řekla, že celní práva, eh, pardon, celní tarify jsou 20 milionů pro vás. Eh, to znamená, kdyby se odstranily celní překážky, získáte 20 milionů a co z toho tedy? Co by to znamenalo? No, mm, co, aha, řek, ptala jste se, co by bylo z těch s těmito 20 miliony, no to je dost obtížné na to odpovědět. Trh s pneumatikami, eh, tady panuje veliká konkurence a sice velice rychle. V roce 2002 první výrobci pneumatik ve světě reprezentovali více než 80 eh, podílu na trhu. V roce 2013 10 prvních pneumatických výroben neprezentují více než 60 celosvětového trhu. To znamená, během deseti let ztratili 20 část části trhu na základě nových aktérů, kteří se objevili z rychle se rozvíjících států. Hmm, a evropský trh pneumatik zatím ještě nedosáhl té úrovně, kterou měl před propuknutím krize. Když se díváme na tento extrémně rychlý vývoj, na tento světový krh, který je extrémně konkurenční, pardon, je velice obtížné, když potom nějaký typ, který byl ratifikován, který byl schválen, eh, aby se také eh, prodal. Potřebujeme tedy pomoci zlepšit konkurenceschopnost a do toho by se investovalo těch 20 milionů a pro, ať pro zvýšení konkurenceschopnosti v Evropě nebo pro pokračování našeho výzkumu a vývoje, protože samozřejmě nic nepokročí dál bez výzkumu a vývoje. No ale kde budeme v okamžiku, kdy toto už bude platit, to je asi trošku obtížné pro mě, abych to tady definovala. Uh, merci beaucoup. Eh, eh. Děkuji. Samozřejmě doufáme, že investice budou v Evropě. Eh, pan Kupfer z British Telecom je další na řadě. Děkuji. Také děkuji jménem BT, že mám schop, možnost tady promluvu pro, promluvit pro BT je americký trh velmi důležitý, proto máme zájem o TTIP. Před více než 30 lety BT otevřelo první kancelář v New Yorku. Tehdy jsme byli také kontováni na americké burze, v té době bylo BT privatizováno. Od té doby eh, už jsme otevřeli další kanceláře v Dallasu, Atlantě, Princeton Washingtonu, Restonu, Houstonu, Oakdale, San Jose a Cincinnati. A zaměstnáváme asi 2200 lidí v USA. USA je nejvýznamnější národní trh mimo Británii a Evropskou unii. Ehm, PT podporuje ambiciozní dohodu TTIP, mělo by to být win-win, eh, reciproční přístup podporujeme také další obchodní jednání, bilaterální, plurilaterální, jako TISA s Kanadou, FTA s Koronadou, Koreou, Japonskem, Singapurem a tak dále. BT je největším poskytovatelem pevných komunikačních sítí, funguje 170 zemí, jsme globální společnost. Mimo Británii však neposkytujeme služby ehm, jednotlivcům, ale pouze podnikům. Mohou to být velké střední firmy, vlády, vládní organizace, mezinárodní organizace, jiné organizace. Máme globální páteřní síť, která spojuje všechny velká města. Investujeme do výzkumu a vývoje pro rozvoj um, řešení eh, šitých na míru, které odpovídají potřebám našich Eh, klientů, biznesu. Takže poskytujeme více než běžnou telekomunikace v klasickém smyslu slova. BT podporuje TTIP, protože se domníváme, že obchod koreluje s používáním služeb ICT a podporuje růst a pracovní místa. Chceme také lepší přístup k trhu veřejných zakázek v USA, především na státní úrovni jednotlivých států. Eh, domnívám se, že TTIP by mohl podpořit také eh, volný tok dat, který je zásadní pro fungování komerčních aktivit ve všech sektorech, což by bylo v souladu s vyváženým přístupem k ochraně dat na obou stranách Atlantiku. Eh, hledáme regulační, mm, možnosti regulační spolupráce, Mm, v kapitole regulační spolupráce a také eh, hodné standardy, eh, normy v, mm, v oblasti technologie, jako jsou mm, cloudové služby e-health, smart eh, sítě a podobně. A chceme také konsistentní přístup k konkurenceschopnímu telekomunikačním sítím um, tedy přístupu k sítím a regulace na obou stranách Atlantiku. V tomto bodu eh, PT eh, chce řešit obchodní bariéry. To se týká nediskriminačního a přiměřené eh, transparentní regulaci to takzvaná deregulace zvláštního přístupu v americké terminologii. V telekomunikačních službách mm, obchodní bariéry jsou mm, ve, ve třech formách. Jednak je to nedostatek liberalizace, trh je uzavřen, za druhé máte limity na eh, zahraniční investice, tedy omezený přístup, musíte dělat joint venture, a třetí nedostatečná regulace pravidla to je určitě té chyby v přístupu. V USA je stále problém v té druhé oblasti a TTIP doufám by to mohl řeš, pomoci řešit. Studie, které se netýkají TTIPu, ukazují, že výhody obchodu e, eh, m, mm, pro telekomunikační služby Provedli jsme studii v roce 2013, která uh, ukazuje, jak, že, že možný přínos by mohl být 19 miliard eur. Víme, že v, US, v EU je regul, tak již regulován, ale bylo by možné tu regulaci ještě zlepšit. Studie amerického trhu, který není re, eh, tak regulován ze stejného roku, ehm, který provedl Gateway Consulting, ukázal, že um, to, že vyřešení přístupu k síti by mohl generovat 160 miliard investic, mm, soukromých investic. Na závěr dovolte, abych, aniž bych se opakoval, nebo mm, co už byl, opakoval to, co už bylo řečeno, um, British American Business nedávno publikoval studii příkladů výhod TTIP pro malé podniky, které BT sponsorovalo. A to také jsou skutečně reálné příklady ne, mm, přínosů pro malé podniky nejenom v Británii, ale třeba v Polsku, ve Španělsku, v Chicago nebo v San Diego. Eh, děkuji vám. Vy hovoříte o volném toku dat, to je citlivé téma um, vzhledem k rezoluci pana uh, Lange. Tak cituji, uh, není možné rozhodnout, dokud nebude legislativa, evropská legislativa o ochraně dat platnosti. Když mluvím o datových tocích, to je důležité pro fungování podniků. Samozřejmě to musí být v souladu s ochranou, pravidly ochrany dat. Ale jsou tady i další problémy, zvané mm, falšné lokalizace a podobně. To by se dalo řešit, aniž bychom mluvili v té typu o ochraně dat. Jsme si vědomi toho, že tady jsou jiná paralelní jednání. A bylo by vhodné, kdyby tato paralelní jednání byla dohodnuta, uzavřena, aby TTIP mohl být uzavřen. Takže nemáte problém, že v TTIP nebude kapitola na ochranu dat. Nemyslím v TTIP. My uh, chápeme, proč by jsou, jsou obavy z toho řešit TTIP, z tohoto řešit TTIPu. Nyní budu velmi nepříjemná, ale BT bylo součástí skandálu v souvislosti s ochranou dat a soukromím před několika lety. Je to ten důvod, proč nyní neprosazujete větší, více této ochrany v rámci TTIP? Toto je problém pro všechny firmy, které fungují přeshraničně, nejenom pro nás náš hlavní problém je regulace telekomunikací a lepší podmínky přístupu. Proto tam chceme jasnou kapitolu k ICT. To, e, to vypadá jako, že jste z komise, že umíte tak dobře se vyhnout odpovědi na otázku. Děkuji. Veřejné zakázky. To je mm, velká otázka pro vás. Ve Spojených státech tak mluvíme o federálních zakázkách. Komise ale bude mít asi ještě větší problém se státní úrovní jednotlivých států USA. Jak čekáte, že e, toto budete řešit a jaký by byl pro vás dopad, pokud by nebylo subfederální e, otevření těch veřejných zakázek? Samozřejmě by to vytvořilo více příležitostí pro nás, pokud by se otevřela i ta subfederální úroveň ale to souvisí zase s mm, nařízením o přístupu mm, prodeje. Otevření trhu je jedna věc, ale konkurenceschopnost na americkém trhu je mm, zase souvisí s těmi netarifními bariérami, které jsou sektorově specifické. Pokud EU má stejná pravidla jako další státy eh, OECD, tak této oblasti, aby řekl, že EU je trošku mimo ve srovnání s Japonskem, Novým Zélandem podobně, Austrálií. Mm, pro telekomunikace, no ICT, mm, asi živoucí dohoda. To by bylo pro vás povinné, pokud chcete, aby ICT sektor byl skutečně reprezentován v té dohodě, měl z toho skutečný prospěch regulační spolupráce, nové služby, nové technologie, to je, to jsou, to je ta, ta živoucí část, živá část. Jako tím se dostáváme dál k odborům. A já dám slovo paní Susan Lindberg, kde? Ze Švédské konfederace odborových svazů, prosím. I'm happy. Děkuji vám, e, jsem velice ráda, že jsem tu s vámi a já vám ukážu pár slajdů, což ale neznamená, že přesáhnu pět minut. Každopádně jsem ráda, že jsem tady jakožto zástupkyně evropských e, občanů a využiju také demokratické výhody Evropského parlamentu a budu hovořit svou mateřštinou. Takže vy, kteří nehovoříte švédsky, prosím, nasaďte si sluchátka. Budu eh, vám eh, vyprávět o švédské odborové perspektivě, o pohledu švédských odborů na eh, TTIP a na to, co z něj budou mít Evropané. Má PowerPointová prezentace je anglicky, ale budu hovořit švédsky. Je to, není to vidět nijak skvěle na těch obrazovkách, ale eh, co se dá dělat? Švédské eh, odborové organizace před rokem schválili politický dokument ohledně toho, co si myslíme o T-typu. Jsou to tři odborové svazy společné a zase eh, organizujeme 70 až 80 zaměstnanců ve Švédsku. Švédsko je země e, závislá na e, exportu, je závislá na tom, aby mohla prodávat zboží do zahraničí. Máme dlouhou tradici e, podle které jsme přátelé volného obchodu. A tím, že prodáváme naše zboží a služby, se nám podařilo vybudovat náš sociální stát prostřednictvím daní. Severské země e, společně jsou také právě těmi zeměmi, e, které v rámci EU e, velice prosazují volný obchod. Domníváme se, že TTIP je dobrý pro zaměstnance, vrátím, se ještě k tomu, za jakých podmínek by byl dobrý. Každopádně si myslíme, že bude dobrý, pokud bude eh, hlídat eh, správnou konkurenci a také zajistí konkurenceschopné mzdy. Ale vždycky je tu nějaké ale. Naše tradice přízně volnému obchodu je založena na tom, že máme pracovní trh, eh, který je flexibilní. Je tu pojištění proti nezaměstnanosti, potom politika pracovního trhu, e, která e, řeší fakt, že e, globalizace plodí vítěze i poražené. Takže, takže při těch ziscích z globální dohody je zároveň důležité nějakým způsobem odškodnit ty poražené. To je naše východisko. A proto se díváme na ty typ příznivěji než někteří naši odboroví kolegové, kteří vycházejí ze svých zkušeností a docházejí k poněkud jiným závěrům. Domníváme se, že evropští zaměstnanci potřebují TTIP. Potřebujeme více investic, více obchodu. V Evropě je 27 milionů nezaměstnaných a e, typ to může změnit. Evropská unie a členské státy potřebují nějak rozhýbat soukolí e, ekonomiky a typ je součástí e, těchto snah. Týká se to národních kompetencí i evropské úrovně, jako jsou fondy proti globalizaci a strukturní fondy. Domníváme se také, že je zapotřebí zvýšit přístup evropských firm na eh, americký trh. Je to určitý rozdíl eh, mezi eh, přístupem na trh podle evropských pravidel a veřejnými zakázkami na americkém trhu. Veřejné zakázky jsou jiné na evropském trhu a americkém trhu. Doufáme také, že EU a USA společně vytvoří pravidla pro globální obchod, tím, že se bude vyjednávat mezi dvěmi tržní, dvěma tržními demokraciemi, které sdílí některé hodnoty, ne všechny, ale v porovnání se zbytkem světa si myslím, že máme hodně společného. TTIP je tedy dobrý pro pracovníky, jsem řekla. Za jakých podmínek? Domníváme se, že je nesmírně důležité bránit práva zaměstnanců. Práva zaměstnanců nikdy nesmějí být chápány jako překážka pro e, obchod. TTIP by měl eh, obsahovat eh, závaznou kapitolu o udržitelnosti a také o efektivní implementaci eh, konvencí ILO. Domníváme se taky, že je důležité bránit si politický manevrovací prostor na národní úrovni. Nemělo by to zase. zas, TTIP by neměl eh, rozhodovat o tom, co je soukromé a co je veřejné, jak má být vystaven státní sociální systém a tak dále. Eh, pokud jde o eh, veřejné zakázky, kolektivní vyjednávání a odborová práva, tak to také je potřeba rozvíjet. Pokud jde o ISDS, e říkáme ne. Myslíme si, že ISDS není potřeba. Takže za těchto podmínek se domníváme, že TTIP by byl dobrý pro zaměstnance. Děkuji. Děkuji. Na vašem PowerPointu jsem viděla, že hovoříte o e, ISDS. Už tu e, byli tři panelisté, kteří se vůbec nezmínili o ISDS. To je patrně zázrak. Takže vy říkáte ne e, pro ISDS. Takže prostě ne tečka, anebo ano, pokud by se mohl zlepšit. V našem Dobře, tak teď budu mluvit anglicky. Říkáme ne eh, ISDS, protože eh, ta výhody nevyrovnávají nevýhody. Transparentnost, eh, demokratická odpovědnost a další tímto trpí. Takže my říkáme ne ISDS, myslíme si, že to není nutné v dohodě mezi USA a Evropskou unii. Nicméně Jestli, kdy, pokud by e, ISDS byl začleněn do TTIP a pozorně bychom to sledovali, tak zjistíme, že předpisy z dohody CETA nejsou dostačující, ale jak už říkala komisařka Malmström, budou probíhat určité reformy. Budeme e, to sledovat, budeme se to snažit ovlivňovat e, ve spolupráci s ostatními evropskými odborovými svazy a s naší vládou. Pokud jde o práva investorů, tak když už se o nich hovoří, je nutné hovořit také o e, odpovědnosti investorů. A to bych chtěla říci e, našim kolegům z korporátního sektoru. Je zapotřebí hovořit o odpovědnosti e, investorů v mezinárodním obchodu a při mezinárodních investicích, tedy to, jak naplňují pokyny e, OECD pro nadnárodní podniky a jak naplňují e, rámec e, OSN pro podnikání a lidská práva. Je zapotřebí to vnímat jako celkový balíček a jedním z způsobů, jak vyřešit problém s ISDS, by byl udržitelný balíček v rámci TTIP o odpovědnosti podniků. Hovořila jste také o vysokých pracovních standardech. Jak, můžeme, jak může komise eh, vyjednávat o dohodě TTIP s partnerem, eh, který neratifikoval většinu ústředních eh, konvencí ILO a přitom zajistit vysoké pracovní standardy? Dělá vám to starosti? Ano, my jsme se eh, setkali ve Stockholmu s eh, americkým eh, náměstkem ministra a hovořili jsme o tom, jak můžeme zajistit vymáhání kapitoly o udržitelném rozvoji a já zjišťuji, že e, Evropská unie i USA chtějí e, závaznou kapitolu o udržitelnosti, která by obsahovala to nejlepší z Ameriky, což je ekonomická kondicionalita, a to nejlepší z Evropské unie, což je ten text, ten obsah. A já doufám, že TTIP podnikne nové kroky, pokud je o ústřední konvence ILO. Pracujeme tedy na tom velice tvrdě. Říkal něco o tom, že USA ratifikují tyto umluvy? Ne, neříkal. A v našem eh, politickém dokumentu uvádíme, že požadovat ratifikaci konvencí eh, ILO je slepá ulička, eh, považujeme to za slepou uličku, ale říkáme, že je důležité zdůrazňovat, že Komise hovoří o efektivní implementaci konvencí ILO, což je velice důležité. Mě tohle velice překvapuje od odborářky. Já vím, že jste ze Švédska, kde jsou eh, odboráři liberálnější než v jiných zemích. Já jsem z Francie a francouzský odborář by nereagoval stejně na fakt, že USA neratifikovaly konvence ILO. Jak to tedy v Evropě funguje? Co říkají vaši kolegové z jiných zemí? Máte společné názory? My o tom samozřejmě diskutujeme v rámci Evropské konfederace odborových svazů a máme také kontakty na EFL CIO, spolupracujeme s nimi, pořádáme semináře ve Washingtonu a hovoříme o tom, jak změnit pracovní trh a jak najít společné řešení a e, jak e, dosáhnout správné distribuce. ale je poměrně jasné, že můžeme spolu e, bojovat například o právo na stávku v rámci ILO nebo o další věci, ale nepožádali jsme o jasnou ratifikaci ústředních umluv ILO. Dobře, děkuji a teď se dostáváme k Marku Dajkovi, což je programový ředitel přístavu Rotterdam. Prosím. Chair, thank you very much for your invitation. Pane předsedo, děkuji za pozvání. Mm, Rotterdamský přístav je největším um, přístavem v Evropě. Je um, to roz, průmyslový klastr. Um, Přístav a přidružené služby mají hodnotu, přidanou hodnotu 12 miliard euro, zaměstnávají 97 tisíc lidí a 83 tisíc eh, dalších nepřímo. Cílem eh, úřadu pro rotterdamský přístup je postoup, je eh, posílit roli, konkurenční pozici roli jako průmyslový komplex Eh, my mm, proto mm, rozvíjíme přístav v průmyslové oblasti, veřejnou infrastrukturu a mm, manipulaci s eh, náklady. Nyní přejdu k tý typ. V současnosti 5,2 příchozího zboží jsou z USA, především uhlí, kontejnery a e, e, ropné produkty. 7,5 má USA jako cíl, především kontejnery a um, minerály a ropa. Jsou to relativně nízká procenta. Je tam tedy prostor pro navýšení. Obecně Rotterdamský přístav očekává pozitivní dopad typu, což je harmonizace, regulace a snížení tarifu zvýší, bude ke zvýšení obchodu a potenciálně e, propustnost našich přístavů v Evropě. kontejnerové náklad pravděpodobně bude mít největší prospěch. Současný trend větších lodí a e, združování linek by měl pro, při, e, prospět přístavům, jako je Rotterdam. Očekáváme přepravu agri- produktů, chemikálií, a mm, mm, dopravního zařízení. Je těžké předvídat, jaké budou celkové dopady TTIP na evropský dopravní a logistický sektor, protože to se důkladně neskoumalo. Tento sektor je důležitý pro konkurenceschopnost a zaměstnanost v Evropě a proto bude dobré, když by dopad typu na dopravní sektor e, obecně byl analyzován. 45 toho, co protéká Rotterdamem, je ropa, uhlí a um, minerály. Včetně, um, odstavec na toto téma v té typu by mohlo mít pozitivní dopad na objem a na tato čísla. Nicméně tento dopad by být zmírněn vyloučením regionálních energetické a klimatické regulace anebo dalšími ochrannými opatřeními. Eh, přístav Rotterdam se snaží dekarbonizovat dopravu a energetické dodávky. Investujeme do LNG e infrastruktury, carbon capture and storage a stimulujeme používání biomasu. Potenciálně TTIP může podpořit používání LNG jako e, paliva. Proto dohody, které se týkají, by se týkaly LNG, by byly žádoucí. Dále vidíme přínosy TTIP v spolupráce v dodavatelském řetězci, posílení obchodu, efektivnější komunikace, výměna dat mezi partnery ehm, je vždy eh, byla, je klíčem hladkého fungování dodavatelských řetězců a eh, námořní dopravy. Děkuji. Děkuji, Marku. Řekl jste, že je obtížné ehm, vědět, jaký prospěch bude TTIP pro přístavy, protože nejsou žádné studie. Možná to můžete srovnat s jinými obchodními dohodami, které již uzavřela EU. Byli jste svědkem nárůstu dovozu a vývozu, konkurenceschopnosti, najali jste více lidí e, z důvodu jiných dohod. Je tady slavné číslo, které ho jsme si všimli v Rotterdamu, ale není příliš vysoké e, to bylo No Sea Brand um, eh, ropa, kterou jsme vyváželi do Severní Koreji, která, ho, což hodně stouplo. A část té ropy je, jde přes Rotterdam. Většina ropy se ale převádí tedy ze Severního moře do Jižní Koreje, takže tam to není tak jasný ten dopad. Mm, jako Rotterdamský přístav nemáme specifické hodnocení dopadu. Obecně můžeme říci jako přístav, který žije z toho, že přes něj přechází zboží a Rotterdam specificky má, e, je součástí průmyslového klastru, otevření, větší otevření trhu je vždy prospěšné obecně. Ale já jsem chtěl eh, říci, že hlavní klienti jako dopravní společnosti, logistické společnosti, pro ně stále není jasné, co se stane s TTIP. A Rotterdam je jakýsi centrem logistickým a proto bych apeloval na eh, lepší hodnocení těch dopadů na toto téma. Já nevím nic o rotterdamském přístavu, ale představme si, že všechny tarify mezi EU a USA padnou, to znam, bude znamenat velký bude, e, nárůst, budete mít kapacity na takový velký nárůst, především LNG. E, můžete přijet na návštěvu, to je na pozvánka. Eh, ano, kapacita může být problém. Už teď máme problémy s kapacitou v oblasti kontejnerů. Především po čínském novém roce je pokles, ale tentokrát nebyl, takže naše terminály, což jsou soukromé firmy, eh, v přístavu Rotterdamu byly poměrně eh, přetížené ale už jsme vybudovali další prostor a e, to bude na dalších 6 milionů TU na e, e, příštích deset let nárůst. Bude to stačit, doufáme, nejsme přímé konkurence s americkými e, přístavy, ale máme e, zdravou konkurenci s Hamburkem a dalšími přístavy, takže to by asi, díky tomu by se asi dalo zvládnout eh, nějaký nárůst, který by souvisel s TTIP. Děkuji a nyní má slovo Jos Dings, který je ředitelem eh, dopravy a životního prostředí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že se s vámi můžu podělit o naše názory my jsme eh, skupina pro životní prostředí se sídlem v Bruselu a jsem také v poradní skupině eh, pro TTIP. Chtěl bych eh, se dnes soustředit na otázku dnešního dne, co z Evropany co, se, co pro Evropany poplyne z TTIP. Pokusím se to zvládnout za pět minut. Už přes rok jsem působím v pracovní skupině, v poradní skupině a zjišťuji, že ten seznam toho, co chceme od Američanů, je e, mnohem delší než ten, který chtějí oni od nás. Ale jedno z míst, kde se naše seznamy velmi liší, je otevření trhu. E, e, Amerika zakazuje vývoj ropy, a plynu, což my ne, jak už zdůraznil můj předřečník. Neomezujeme vlastnictví přístavů, lodí a aerolinek ani zdaleka tak jako USA. To je jen několik příkladů ze sektoru dopravy, které znám nejlíp, ale je to širší. Mezinárodní obchodní komora v dvouletém eh, indexu eh, otevřenosti trhu eh, potvrzuje, že je to pravda. Evropské unie mají zhruba 4,2 body z 6 e, možných, nicméně Amerika má pouze 2,2, což je opravdu málo. E, můžu parafrázovat, že, jsme vlastně, že máme vlastně dvakrát otevřenější trh než Amerika podle Mezinárodní obchodní komory. No, takže v podstatě velké části e, amerického trhu jsou pro nás nepřístupné, zkrátka protože nejsme američané. A e, když odhlednu od svého působení v oblasti životního prostředí, tak vlastně chápu, e, proč chceme rovné hřiště. E, my bychom ale chtěli tu též snahu od nich. Co za to můžeme nabídnout? Krátká odpověď zní, že moc toho nabídnout američanům nemůžeme. Podívejme se nejprve na naše vlastní omezení trhu. Skoro všechna naše omezení trhu pocházejí ze zákonů, které zavádějí standardy a pravidla bez ohledu na to, odkud pochází nacházíte. GMO nepovolujeme ne proto, že nemáme rádi americké nebo čínské zemědělce, my to nepovolujeme ani Evropanům. Nepovolujeme eh, hormony v hovězím mase eh, nebo vysokouhlíkovou ropu nebo určité chemikálie a kosmetické prostředky nechceme velké nákladáky, eh, které by byly nebezpečím pro chodce a cyklisty a chceme, aby letecký sektor platil za své uhlíkové emise. A to všechno platí jak pro Evropany, tak pro Američany, tak pro kohokoliv jiného rozhodně neomezujeme přístup na trh podle toho, jestli někdo je nebo není Evropan. Omezujeme ho podle dodržování pravidel a standardů. Náš systém zeměpisných ochranných známek je jednou z mála výjimek z tohoto pravidla. Když posloucháte u Američany, tak zjistíte, že minister zahraničí poměrně jasně prohlašuje, že chce více vlivu pro americké firmy na to, jak vytváříme naše regulace, a chce ukončit dominanci eurocentrických standardů, které fungují velice dobře. Eh, jsou to orgány, kde Evropané mají velký vliv a ty standardy jsou často globálně přijímané. Pro nás je ta situace poměrně jasná. Eh, byli bychom rádi, kdyby eh, USA ustoupili nebo kdyby se posunuli výš než to jejich mizerné skóre 2,2 až někam k, našímu, k našemu 4,2. Bohužel jim za to ale nemůžeme příliš mnoho nabídnout, kromě našich standardů. Takže z machiavelistického pohledu to riziko, že Evropa přijde o e, svou autonomii, je poměrně pochopitelné. Nemáme příliš mnoho co nabídnout výměnou za náš požadavek otevření trhu. Jak řekl nedávno Larry Summers v EFT, vyjednavači by neměli nikdy zapomínat na tom, že e, ti, kdo chtějí smlouvu více, musí ustoupit těm, kteří nechtějí tolik. To je první část. Druhá část eh, otázka zní, může TTIP někde prospět životnímu prostředí? Eh, samozřejmě způsobů je spousta Eh, jak prospět životnímu prostředí. bych uvedl několik příkladů z oblasti dopravy, kterou znám nejlíp. Rád bych tam měl kapitolu o energetice, eh, pomocí níž by se usnadnila role obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Ale pokud bude probíhat vyjednávání, eh, bude se soustředovat zejména na výhody pro fosilní pavidla, paliva, ropu a zemní plyn. Zajímala by mě také eh, dohoda eh, v oblasti eh, dopadu životního prostředí, ale tady zatím žádnou nevidím. Proč se nemůžeme shodnout na tom, že si vezmeme na zodpovědnost polovinu transatlantických emisí? To by se Evropě moc líbilo, zatímco američané nám brání regulovat jakékoliv emise mimo naše teritorium. V UNECE e pracujeme na globální standardy vozidel kde často to neprobíhá tak, jak bychom si přáli. Rád bych, kdyby Amerika tolik nedotovala fosilní paliva. My je také dotujeme, ale ani zdaleka ne tolik. V některých oblastech jsme my zase horší. Mně by se velice líbilo, kdyby eh, Evropská unie přejala americký federální systém dozoru nad typovým schvalováním vozidel, tak, aby vozidla na silnicích vypadala opravdu stejně jako v laboratoři. Eh, líbily by se mi emisní standardy dýzlových vozidel jako v Kalifornii, ty jsou mnohem tvrdší než naše ale nic z toho se ani vzdáleně neprojednává při vyjednávání o TTIPu. A to je právě ten problém, podle mě. Vyjednává se jenom o tom, jak co nejsložitěji vypracovat pravidla, eh, která eh, by museli obě strany dodržovat. Je to taková paralýza analýzou. Je tedy těžké říci, jak přesně TTIP prospěje občanům a životnímu prostředí a mně, mě v podstatě není jasné, proč TTIP je eh, o tolik vyšší prioritou než dohody s azijskými zeměmi, eh, které jsou jaksi TTIPem upozaděny. Děkuji. Takže eh, pokud to shrnu, shrnuju to správně, že zkrátka říkáte ty typu ne. Já bych rád slyšel nějaký protiargument, který by řekl, že ta dohoda, kterou vyjednáme, bude prospěšná pro občany a životní prostředí, ale zatím žádný takový argument jsem neslyšel. Ne, že by chyběly nápady nebo návrhy, ale eh, aby to, aby to fungovaly, ale všechny z nich jsou velice přehnané, vůbec nejsou ani na stole, nediskutuje se o nich. Takže já, já nerad říkám ne, takže neříkám ne ani teď, ale musím říct, že i když se podíváte na rovnováhu sil, tak těžko říct, co by z toho Evropská unie mohla získat. V tom druhém seznamu toho, co byste chtěl, jste ale neustále říkal, že to není možné. Můžete nám uvést příklad něčeho, co by bylo možné? Konkrétní příklad něčeho, co by bylo možné? Já si myslím, že eh, nejméně přehnaný z těch požadavků na mém seznamu je například společný standard pro dýzlové, dýzlová auta. Bylo by skvělé, kdyby eh, USA přizpůsobili eh, své standardy znečištění ovzduší a aby standardy zůstaly stejné i na silnicích po té, co auta opustí laboratoř. To je možná jedna z těch maličkostí, na kterých se můžeme e, společně shodnout, přestože průmysl to možná nepovažuje za takovou maličkost. Mohl byste se nějak vyjádřit k tomu, co říkal předtím Mark e, ohledně e, vývozu LNG do Evropy? Já eh, naprosto chápu touhu Evropy po alternativních zdrojích energie, ale z hlediska eh, ekologie je to zkrátka eh, uhlíkové palivo, které nás příliš neposouvá k vytyčeným cílům. a v diskuzích o energetice panuje nerovnováha. Pořád se všichni snaží uh, usnadňovat roli fosilním palivem a to možná proto, že uh, se spojenými státy obchodujeme pouze s uh, uhlíkovými palivy. S udržitelnou elektřinou se neobchoduje, ta zůstává tady. Fyzicky se dá obchodovat pouze s fosilními palivy nebo s dalšími palivy, které obsahují uhlí. Protože to je další oblast, kde eh, těžko vidět nějaký výsledek vyjednávání, eh, který by byl prospěšný eh, našim cílům snižování emisí. Není tady nutně na vině obchod, je zkrátka holým faktem, že s fosilní energií se obchoduje a s alternativními energiemi ne. Takže pokud by se energetická kapitola týkala, pokud by tam byla, byla by pouze o fosilních palivech, ale pokud by tam nebyla, co kapitola o udržitelném rozvoji? Mohla by ta odstranit některé vaše obavy? Eh, pokud by byla průrazná, tak určitě ano. Potom by se dalo dosáhnout pokroku, ale eh, podle toho, eh, jak vypadá nyní, tak příliš průrazná není. Je to oblast, kam bychom možná mohli zasunout některá naše, některé naše návrhy, ale byl by to patrně pokus bez šance na úspěch. Děkuji a konečně tu máme paní Sandru Kriner, která je e, architektka pracující na obou stranách Atlantiku. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za pozvánku um, na jednání o TTIP a o architektuře. Já jsem studovala v Německu i v USA na mm, Columbia University. Pak jsem pracovala v New York City v různých architektonických firmách, než jsem založila vlastní praxi. Jsem pracovala na několika projektech v Německu a dojížděla. Obvykle pracuji na Eh, podnikových eh, komerčních stavbách. Chci eh, mm, prezentovat jaksi přístup v rozdílech v USA a v Evropě. V USA jsme otevřeli první um, um, oděvní řetězec v Broadway. Uh, ty kresby dělal architekt v New York City, než jsme dostali k nám. Já jsem pracovala pro stavební společnost v New, York, v New Yorku. Mm. V Německu nyní děláme eh, americký, eh, řetězec americký kaváren na mm, amerických vojenských základnách. Eh, design se dělá eh, na různých místech v Amsterdamu, v USA. Pak se dělají nákresy, a které, se, eh, které dělá moje firma. Mm, to, je, to jsou rozdíly tedy v praxi v USA, v Evropě nebo v Německu. V Německu je hierarchie od architektury až po různé konsultanty, design a pak teprve vlastní realizace. V USA je rozdělen eh, ten design a stavba jako taková. Tento rozdíl vytváří, mm, vede k tomu, že Eh, většina firm, které za tyto projekty nese většinu garancí. V Německu je to většina, je to architekt, my jsme zodpovědní za projekt od začátku do konce. Důvod, proč je tak velký rozdíl v praxi v USA a v Německu je v tom, že v Americe to začíná od eh, ve škole eh, americké Školy se zaměřují na historii, filozofii, design, koncepční architekturu. V Německu se zaměřujeme na stru, strukturu, statiku, tektoniku a stavbu. Tedy pro amerického absolventa eh, ta, mm, mm, ten absolvent se musí hodně rychle učit a až po několika letech mohou žádat o licenční zkoušku. V Německu jsme dobře připraveni na profesionální praxi jako architekti. Můžeme se stát členy komory architektů po několika letech praxe. Můžeme se od sebe navzájem hodně učit z těch různých typů praxe v obou zemích v Německu, obecně v EU máme vyšší standardy ehm, pro regenerativní energie, máme velice specifické eh, stavební eh, znalosti, ehm, znalost materiálu stavebních a podobně a také očekávání klientů. Co se týče Mm, pohodlí a mm, standardů v USA je eh, větší akceptace eh, experimentální architektury. Jsou tam mm, čili filozofické aspekty, výměna experimentální architektury, eh, což je, je to více respektováno a také můžeme realizovat spontánnější, flexibilnější řešení, která budou mm, vázána na méně přísná pravidla regulace. E, jsou tady určité překážky v kombinování obou e, přístupů, obou jaksi kontinentů v architektuře. Protože se zaměřujeme na, protože zaměření na intern architekturu je tak jiné, tak bychom na obou stranách mohli z toho mít velký prospěch a e, kombinovat e, tedy m, mm, velice m, mm, jisnou, silnou výměnu zkušeností, e, Překážky jsou poplatky, v Německu jsou pevně stanovené, v USA se vyjednávají, copyright, design záruky, licenční pravidla, stavební zákony, nařízení jsou jiné. Eh, výměna eh, mm, designů a eh, stavebních, stavebních otázek by mohlo mm, přispět No, pomoci firmám menším i středním, jako je ta moje, mohli bychom eh, posílit naše proxy eh, a profesy a eh, rozvíjet konceptuální architekturu. Děkuji. Takže jeden z problémů pro architekty a jiné hm, profese je vzájemné uznávání Tedy eh, by německý architekt mohl pracovat v USA bez problémů. Vy říkáte, že německý architekt ví, jak stavět, má jak si mají stavební vzdělání. Americký architekt je spíše designer. Nemám nic proti americkým architektům, ale nejsem si jistá, zda bych chtěla, aby stavěli můj dům. Tedy je to skutečně tak velký rozdíl v tom, jak, jak pracují v Evropě máme vysoké požadavky na izolaci, stavebu, vodě odolnost a podobně. Ty požadavky v USA nejsou tak přísné. Pokud si najmete amerického architekta, aby navrhl váš dům, tak vám dá skvělý design, ale bude muset, eh, evropský architekt bude muset realizovat tu stavbu, protože já, když jsem se vrátila do Evropy z USA se svojí praxí, tak jsem americký architekt by asi byl eh, zděšen nebo by byl, by byl zavalen tou přemírou eh, konsultantů, kteří jsou, kteří jsou potřeba abychom zís, ab, pro získání stavebního povolení. V Německu například. V USA je to jenom nákres a jedno fórum, jedno místo, v Německu 15. E, několik konsultantů musí přinést e, územní plány, požární plány, mechanické, e, elektriku, e, topení, vodu a tak dále. Je to velice odlišný proces. Je to možná mm, tak, že v Německu bezpečnost je velmi důležitá. Víc než v USA, jak se zdá, je to, je to pravda? Já pracuji na amerických vojenských základnách v Německu a tam například máme, například musíme e, dodržovat přísnější pravidla pokud má USA přísnější pravidlo než Německo, musíme se řídit tím a naopak. To znamená například um, nouzové osvětlení. Americká pravidla jsou přísnější. My musíme instalovat dvakrát tolik světel pro nouzové, nouzového osvětlení než v Německu. I když jsme na německé půdě, ale na americké základně. Jako evropský architekt, vy jste studovala v USA, u vás je to tedy jinak. Evropský architekt, který tam nestudoval a chce tam pracovat, jaké, jaký či, kroky by musel udělat? Musel by dostat zelenou kartu, protože jenom se zelenou kartou může žádat o licenční zkoušku. A žádost o licenční zkoušku um, znamená, že musíte prokázat 3 až 4 roky zkušeností v USA. Takže nejprve musíte pracovat na dočasné výzum v USA několik let, pak můžete možná získat zelenou kartu a potom můžete požádat o licenční mm, řízení z IMCA. Pak musíte udělat sedm dalších zkoušek, které jsou nákladné, Um, mikrofon, prosím, vypadl. Je tam vysoká eh, neus, nízká míra úspěšnosti a jsou také specifický podle daného státu, takže v New Yorku je to jiné než v Kentucky, Kalifornii nebo Floridě, nebo na Floridě. Z toho, co jsem viděla, tak asi nebude vzájemné uznávání profesionálních služeb v architektuře, tedy jak, pokud by nebylo vzájemné uznávání, co by, co by bylo dobré. Měli bychom spolupracovat, spolupracovat na projektech s USA. Pro mě z mé osobní praxe já jsem zvědavá na typ. Chtěla bych, aby byl úspěšný. Já jsem pracovala na mnoha obchodních domech v New Yorku a chtěla bych, aby otevřeli další obchody v Evropě a proto bychom měli větší šanci spolupracovat s americkými eh, obchodníky v Evropě například. Děkuji. Nyní chci dát slovo členům výboru, dát jim možnost um, um, klást otázky a pak moderáši, paní moderátorka to udělá schrnutí a jako první má slovo paní Larkin. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní moderátorce a našim dnešním řečníkům. Myslím si, že celkově z té diskuse vyplývá, že bychom mohli hovořit o mnohem více tématech než jenom o ISDS. Je tam strašná spousta detailů, o kterých se musí reálně jednat a e, jsou tu rozdílné ambice ohledně toho, co ta dohoda může splnit. Například vzájemné uznávání kvalifikací, na tom musíme dále pracovat. Musíme také zkoumat, e, proskoumávat odstraňování cel, které hodně znamenají pro malé obchody, otevření trhu s telekomunikací dotacemi a zase veřejné zakázky. Já bych se chtěla zeptat zejména pána z BEUC, který si nebyl jistý, zda přínosy pro spotřebitele eh, nějaké budou, ale přitom eh, přístup k většímu množství produktů, větší výběr a možnost nižších nákladů eh, a e, lepš, veřejné zakázky za výhodnějších podmínek pro daňové poplatníky. To mi připadá jako zcela jasná výhoda. Takže mě by zajímalo, jestli si pan kolega nějak vyhodnotil e, hodnot, e, dohody, které už jsou v platnosti, například dohodu s Koreou, nebo jestli nějak zkoumal dopady dohod, jako je ta dohoda s Kanadou, jejíž text je veřejně přístupný. Eh, jestli z toho nemůže odvodit eh, přínosy pro spotřebitele. Podle mě máme povinnost vyvažovat rizika, ale upřímně si myslím, že výhody daleko převažují nevýhody. Děkuji. Viktor. Eh, děkuji, Bernde. Já velice vítám tu dnešní akci, protože za dvě hodiny už, za dvě hodiny nikdo nepromluvil o chlorovaných kuřatech. Ne, to já, já mluvím vážně, protože to ukazuje, že e, tady e, hovoříme o velice důležitých tématech e, na základě seriózních argumentů a je to velice racionální přístup k ty typu obecně. A zejména k ISDS. Já mám jednu velice politickou otázku na tři řečníky, které jsem si sám vybral. Je to paní z Michelinu, potom e, paní z odborových svazů ze Švédska a potom e, pan manažer z Nizozemska. Za prvé, jaká je vaše zpráva, jaké je vaše sdělení pro francouzské, holandské a švédské europoslance, když e, diskutují o TTIPu a o ISDS? A za prvé, hovořili jste nějak s vašimi europoslanci z vašich zemí? Zjišťovali jste, jestli jsou si stejně vědomi vašich problémů jako vy a jestli jsou ochotní s vámi spolupracovat na e, vybudování e, racionální, solidní a e, obsahové odpovědi k této velice důležité geostrategické otázce. TTIP se totiž netýká jenom biznisu, ale zároveň má geostrategický význam pro naši euroatlantickou rodinu. Děkuji. Godelíne? Ja, vielen Dank, Bernd. Ich muss ganz... Děkuji ti, Bente. Musím čestně říci, že jsem byla trochu skeptická, když jsem slyšela o tomto slyšení. Ale bylo to svěžím způsobem pozitivní, musím říci. A už po mnohokráté můžeme konstatovat, že ti, kteří pracují v obchodním světě, mají jiné problémy a jiné priority než my. A proto tady nebudu pokládat žádnou otázku, jenom učiním jedno konstatování. Zdá se, že alespoň ti, co zde hovořili, akceptují TTIP. Samozřejmě <clears throat> s návrhy na zlepšení. Na to pohlížím jako na věc velice pozitivní. A dovolíte-li mi jednu připomínku. Já nechci hovořit o architektech, ale můj muž je stavební inženýr a čtyři roky pracoval v USA. Mm, už je to trošku dávno, ale dostal zelenou kartu, protože měl dva inženýrské diplomy. Potom hledal zaměstnavatele a to dopadlo poměrně rychle dobře. Tenkrát ani nemluvil anglicky. A zaměstnavatel řekl, Michael, to je velice snadné sedni si a nauč se naše normy. Tak se naučil severoamerické normy a mm, uschopnil se v něčem, což je statika proti zemětřesení. A za čtyři roky se zase šťastně vrátil do Evropy. Děkuji, Janet. První poznámku, co se týče diskuse s paní komisařkou Malmström, která nám tady dala nádhernou přednášku o liberalismu. Hospodářský růst eh, se zvýšil více než 10%, nebudeme mít žádný, žádné nezaměstnané o ty typu ve stejném ohledu. Ale využívat eh, vydírání eh, díky nezaměstnanosti a vysvětlit, že jedním z prvkem vyjednávání s Kanadou bude to, to je pro mě skandalozní Eh, dokud mi Evropská komise nedá pří, eh, jasná čísla, kolik zaměstnanců, kolik nových pracovních příležitostí přinese smlouva s Kanadou a s Koreou, tak do té doby, jak si mě nepřesvědčí, je nepřípustné, aby se tady vydíralo tím, že se bude eh, argumentovat vytvářováním, vytvářením pracovních příležitostí nejambicioznější záležitost Evropské komise bylo 0,0 procent nových pracovních příležitostí a to odráží také odpovídající studie. A teď dáma ze švédských odborů. Podívejte se na tuto studii. Osamělost. Co se týče aplikovanosti modelu UASU, znamená méně o 60 tisíc eh, pracovních příležitostí méně a z toho poměrně vysoký počet v severských státech. Očekávám, že také zahrnuté do svých eh, pozorování tuto studiu a rád bych, abyste nám i vysvětla, ano, budou ti, co prohrávají a ti, co budou získávat, ale ti, co budou eh, prohrávat, to je Evropský fond pro rizika v globalizaci. Pardon, ti, co prohrají, těmto zaplatí Evropský fond eh, na globalizaci. No trošku mi to přišlo zarážející. Taky se nám říká, nebudou existovat žádné ztráty v oblasti norem. Obama říká, nedotkneme se norem. Evropané říkají, nedotkneme se norem, ale o čem se tedy vyjednává, když nikdo nic nebude otvírat? A teď jsme v logice vzájemného uznávání a je to spochybnování direkt směrnice REACH, když uznáme americký způsob hodnocení rizika v otázkách chemie. Já jsem moc spokojen, že skupina Michelin, jako doufejme i zbytek průmysl, který má co dělat s chemií, podporuje REACH. E, a tento Evropský parlament a evropské instituce se bo, bojovali mnoho, mnoho let za to, aby Rýž vznikl. A když to nebudete schválit, nebo budete-li se sklonit na stránku přijetí amerických norem, tak budete vlastně proti nám před, pardon, tři týdny po uzavření smlouvy s Koreou a s Kanadou, teda provizním uzavřením smlouvy s Kanadou se komise vrátila ke směrnici týkající se kvality pohoných mod, aby prostě tím netrpěla a kanadská vozidla. E, a tudíž legislativa se dost tak nedodržuje. Možná, že TTIP může mít výhody, protože globalizácká, výzva globalizace stojí před námi, ale není možné, když tady existuje 27 tisíc nezaměstnaných a no, jedná se tímto způsobem. Merci. Um... Děkuji. Viktore, pravdou je, že se nehovořilo Eh, JSDS ISDS na bývalých slyšeních a osoby, které hovořily také tady, se nevyslovily k tomu, že by řekly, že JSDS vyřeší jejich problém. Já se chci zeptat švédských odborů, eh, zaznělo tady, samozřejmě, že budou ti, co budou ztrácet, ti, co budou získávat. A když se podíváme na studie dopadu po vyjednávání, my jsme měli studie dopadu před vyjednáváním, to znamená eh, studie dopadu o co protože zatím není jasné, na čem se dohodneme, ale bylo by dobré, abychom měli studie, než budeme volit o této zprávě a studie dopadu podle jednotlivých odvětví, podle jednotlivých eh, oblastí eh, zaměstnanců, kdo na tom získá, kdo ztratí, abychom prostě si uvědomili, že to může také týkat Eh, zaměstnanců, kteří ztratí práci. Nezapomeňte, že Fond pro globalizaci má 50 mm, milionů eh, v eh, prostředků, ale je třeba, aby byl skutečně přizpůsoben globalizaci. Ale ten vlastně z toho se začne čerpat jenom, když se stane něco špatného. Ale měly by tady být prostředky také proto, když se bude dělat něco dobrého jsou švédské odbory a švédská vláda ochotny hájit tuto hypotézu, že na základě analýzy těch, kdo ztrácí a těch, kdo získávají, by mohla vzniknout větší solidarita mezi zeměmi regiony, které získají a regiony, které budou ztrácet. Abychom například uh, Eh, byli schopni anticipovat problémy a ne se snažit je léčit, až tedy se projeví špatně. Předvídat, je-li nějaké odvětví, které je vystaveno extrémně globalizaci, jak připravit toto odvětví na alternativy, aby ti to zaměstnanci v tomto odvětví měli před sebou nějakou alternativu. A rozpočet Evropské unie velice obtížně umožňuje organizaci Solidarity. Možná, že švédské odbory se zaobírali tou to solidaritou a mohli by se zasazovat. Oni děkuji mnohokrát. No, bezký. Teď pan Krasnodebský. Když dovolíte, budu mluvit polsky. Moje otázka eh, není eh, adresována pouze našim dnešním řečníkům ale také organizátorům. Je zvláštní na tomto veřejném slyšení, že e, v porovnání s ostatními schůzemi o TTIPu je za, zvláštní, že organizátory nenapadlo e, také pozvat zástupce ostatních částí Evropy. Jakoby v roce 2004 neproběhlo rozšíření a potom další v roce 2007. Já mám takovou prozbu. Zatímco diskutujeme o problémech s eh, ISDS, TTIPem a s Junkrovým plánem, měli bychom zároveň chápat, že Evropa je větší, než kdysi bývala. Architekty najdete i v Bukurešti, Budapešti nebo Varšavě. A pak druhá otázka, kterou bychom si měli všichni položit v souvislosti s tím, co úplně nakonec řekla paní Arena. TTIP přinese různé výsledky různým částem Evropy. Jedna věc je, že bychom měli e, mít nějaké posouzení dopadu, abychom věděli, jaká situace bude. Mě by zajímal dopad na mou zemi, kde je 38 milionů lidí. Evropě to hraje roli. Jaký, jaký bude dopad na polské firmy, které zatím příliš neobchodují s USA? Naproti tomu jsme dříve obchodovali s Ruskem. Takže to je takový můj obecný apel na vás. A rád bych slyšel nějakou odpověď. Proč v takových schůzích, jako je tato, nejsou zastoupeny odbory z naší strany Evropy? Nebo proč tady nejsou firmy ze střední Evropy? Mohli jste eh, například pozvat zástupce polských přístavů a tak dále? Paní Keller? Eh, Děkuji všem řečníkům, děkuji paní moderátorce, děkuji za to, že jste to zkusili trochu jinak, než jak obvykle probíhají slyšení. E, to je skvělé. E, já jsem se zájmem poslouchala a stále ještě mám e, otázku. Pořád si říkám, co vlastně TTIP nám přinese teď máme příležitost poslouchat zástupce z různých sektorů a dozvěděli jsme se například kolik peněz poplyne z toho, že nebudou muset firmy platit cla, co uděláte s těmito úsporami, investujete je do své konkurenceschopnosti, což aspoň podle mého chápání neznamená, že naberete víc lidí nebo zvýšíte platy, ale možná mi budete odporovat. Pokud jde o e, pana zástupce přístavu, tak já jsem od vás neslyšela příliš mnoho očekávání e, které byste kladl do TTIPu nebo liberalizace obchodu obecně. Mě tedy zaráží, že vlastně nevidíte žádný, žádný konkrétní případ, co by to přineslo v oblasti růstu a pracovních míst, kromě té studie, kterou citoval Janik, kde ale není, kde je, rozpor, e, dojde ke ztrátě pracovních míst i vzniku pracovních míst. Samozřejmě některé sektory e, získají, jiné sektory prohrají. A my musíme zkoumat celkový obrázek. Nemůžeme jenom říkat, že vzniknou pracovní místa, protože i zmizí pracovní místa. Může také dojít ke ztrátě platů podle některých studií. Takže zatím nemáme žádné reálné důkazy o těch přínosech, které z toho poplynou pro eh, evropské eh, občany. Zatímco ty obavy se nepodařilo dosud rozptýlit do takové míry, že by nám bylo jasné, že to nenastane. Například pokud jde o standardy, bylo by skvělé mít vyšší standardy, ale když posloucháte komisi, eh, tak eh, zjišťujeme, že jo, pořád říkají, že standardy se nebudou snižovat, ale vůbec se nehovoří o jejich zvyšování takže to není příliš jasné. A právě tak kapitola e, o energetice. Tady od komise víme, že chtějí snadší přístup k fosilním palivům z Ameriky, což by platilo i naopak tak tedy, že v americké firmy by měly snazší přístup k evropským fosilním palivům. Oni stále, stále ještě je tady v podzemí máme, možná bychom si je tam chtěli ponechat. Takže tady ještě panuje celá řada nejasností ohledně toho, eh, co to bude znamenat pro eh, evropské občany. Já si nejsem jistá, jestli je to zlepšení, ale možná mi budete odporovat co přesně to bude znamenat pro občany, pokud jde o platy, investice, pracovní místa, udržitelné investice, ochranu klimatu, eh, ochranu spotřebitele a tak dále. Velice ráda si to poslechnu. Možná e, za mne se pokusím odpověď na kritiku mm, ze strany občanů střední a východní Evropy. Je to skutečně náhoda. Před několika týdny jsme měli slušení společně s výborem pro průmysl se dvěma zástupci z východoevropských států, kteří byli přítomni. Já se domnívám, že nejde o to, abychom tady zohledňovali národní specifika, ale abychom se pokoušeli hledat společný evropský zájem občanů. Samozřejmě jde tady o názory, jak už jsem řekl na tom minulém slyšení, tady byli dva zástupci z východoevropských států a samozřejmě musíme rozvíjet neustálý dialog. Jeden problém se týká standardu. Chceme vzájemné uznávání na vysoké úrovni, ale jak to bude upraveno a jak, vysoká mohou být naš, jak velká mohou být naše očekávání. USA to teď spíš zredukovaly a když se podívám na chování USA v mezinárodních eh, grémiích, co se týče společných standardů, tak to není zrovna optimismus vzbuzující. 14. listopadu UNCE v Ženevě <clears throat> rozvinula nové standardy pro pneumatiky a takřka všechny státy této země koule to akceptovaly, ale z USA nikoliv. Jak tedy tady můžeme být optimističtí? optimističtí, že by se to na základě TTIPu zlepšilo. A vy máte teď za úkol přiostřit ty otázky a e, přiřadit jednotlivým expertům. Thank you. <clears throat> That's not going to be very easy. I never know if it's... Nebude snadné nevím, zda to je komentář, otázka nebo obojí. Slyšela jsem tady několik komentářů a otázek k hodnocení dopadů. Byla tady myšlenka um, provedení hodnocení dopadu po dokončení jednání, ale před ratifikací je to něco, co myslíte, že by mohlo fungovat? Uh, Mm, otázka tvé Johanesi, byla tady otázka konkrétní, zda jste dělali vlastní hodnocení SITA. Udělali jste toto hodnocení dopadů, aby jste viděli, zda je to dobré pro spotřebitele? Když se podíváte na rozpočet, který je potřeba pro dohodu jako SITA nebo TTIP, to je mimo naše možnosti, to jsme neudělali. Mm, otázku paní McLaken. Um, já jsem se snažil vysvětlit, že z minulých zkušeností můžeme vyvodit, že jsou potenciální výhody typu jako nižší ceny, snížením tarifů, větší volba, konkurenční tlaky a tak dále. To víme, že může být ve prospěch spotřebitele. To víme ze zkušenosti z minulosti. Avšak když se podíváme na to, co říká komise a USA o té obchodní dohodě, tak to je jenom malá část toho jednání. To jsou ty takzvané nízkovisící ovoce, to jsou, ty standardy jsou poměrně nízké obecně, pokud se jich zbavíme, pokud tedy tyto věci, tak budeme pro eh, to bude prospěšné tedy tomu dalšímu jednání, ale hlavní e, práce na ty typu jsou netarifní bariéry. A e, vyhodnotit, vyčíslit to, co do ekonomického prospěchu, to je obtížné. Já to nedokážu vyčíslit, já, že vědci to ne, ne, nevědí, neví, jaký bude přínos. Když se podíváte na e, zprávy o technických bariérách obchodu, tak tam zmiňují legislativu, pravidla, standardy, normy, které nejsou jenom věci, které se, když se trošku sníží, tak by se na druhé straně ta cena snížila. Ale to jsou věci na ochranu občanů. To nelze uh, srovnávat ty tarifní snížení, snížení ceny a na druhé straně celou tu oblast takzvaných netarifních eh, bariér. Děkuji, Susan z švédských odborového svazu. Nejenom já jsem byla překvapena vaším tvrzením, trošku jste se ocitla pod palbou. Janik zmínil, že by eh, TTIP vedl ke ztrátě 600 tisíc pracovních míst. Četla jste tu studii a jak vy to hodnotíte? to eh, pan poslanec otevřel velkou otázku. Já to studii, tu negativní studii znám. Ta je negativní k perspektivám ekonomického růstu a také amerického růstu, což je alarmující. A také znám studii tedy Battleman, která je naopak velmi pozitivní. A hm, tváří spoustu pracovních míst, a další tři studie, hm, CPR a e, obchodní radu ve Švédsku, CP2. To jsou tě, tě, těch pět hlavních studií. Ty mají omezení. Samozřejmě. Avšak výbor INTA, Evropský parlament, eh, posoudili studie komise, kde E, ty studie jsou mm, spolehlivé a ty nejlepší, co jsou k dispozici, mám dlouhodobé, omezené, ale důležité efekt, prorůstové efekty a povedou k dlouhodobému, z dlouhodobému hlediska zlepšení zaměstnanosti. Avšak, když mluvíme o tedy s americkými mm, odboráři, o dopadu nafta na, na zklamání z eh, nafty co do vytváření pracovních míst je důležité analyzovat. Když analyzujeme obchodní dohody, tak je obtížné rozlišovat eh, mezi jednou obchodní dohodou a celkou strukturální změnou související s globalizací. Je důležité hovořit o vytváření pracovních míst a také o jakých pracovních místech mluvíme, kvalitních místech. My chceme mm, vytvářet kvalitní pracovní místa, nejenom čísla, počty pracovních míst. Také kritizujeme úsporná opatření v EU, v členských zemích. Solidarita s jihem, to je další věc, která tady padla, to je velmi důležité. My spolupracujeme s soudruhy v odborech, politice trojky eh, k Jižní Evropě, vůči Jižní Evropě, kde ničí systém kolektivního vyjednávání. To je důležité. Ale myslíme si, že TTIP má potenciál a chceme, aby byl co nejlepší. Neříkáme ano nebo ne, říkáme ano, uvidíme, co je možné dosáhnout z těch různých důvodů, které jsem zmiňovala, je na vás, abyste rozhodli nakonec ať už to bude ano nebo ne. Poslední otázka, eh, že se nemluví o těch kuřatech. My máme kontakty se švédskými poslanci a chceme o tom dále jednat během jara. Jaro je důležité v výboru Intel, co se týče TTIP a my budeme dále v kontaktu s našimi poslanci. Děkujeme. Eh, Fabian, byla tady otázka ne přímo na vás, ale hm, prostě otázka po přínosu, který může mít typ a někteří jsou překvapeni, že to nebude ten přínos ve vytváření pracovních příležitostí či poskytování lepšího platu zaměstnancům. Chcete k tomu něco říci? Ano. Pro poslance, kteří litovali, že tady nejsou zástupci uh, nových zemí, které vstoupily do Evropské unie. Naše velká továrna je v Polsku, eh, čili eh, byť jsme francouzi, reprezentujeme prostě průmysl i v jiných státech. Je obtížné angažovat se v dohodě, která by měla být podepsána, co já vím, kdy se dá očekávat podpis, Eh, co je jasné, je skutečno, že my investujeme v Evropě a přejeme si, aby Evropa zůstala exportní základnou eh, vysoce kvalitních produktů a vysoce kvalitní technologie a abychom to mohli eh, učinit, tak je třeba udržet co nejvyšší konkurenceschopnost. Také bychom mohli říci, že to se jistě projeví v, ve výši investic a v počtu za mě nových pracovních příležitostí, ale definovat to, to je dnes velice obtížné, definovat to v době, kdy dohoda ještě není uzavřená, možná bude uzavřená až za několik let. Mm, pro nás TTIP zatím znamená pomoc pro investice v tom ohledu, abychom mohli zůstat eh, vývozní zemí. Taky se vás chci zeptat, zda máte kontakty s evropskými poslanci? Ano, samozřejmě ehm, s francouzskými poslanci zcela evidentně to, co jsem řekla. Dnes jim vysvětluji, co děláme, co děláme my ve Francii, v Evropě, ve Spojených státech. Také máme kontakt se severoamerickými poslanci se německými, ale i se španělskými, italskými poslanci a samozřejmě budeme v pěstování těchto kontaktů pokračovat. Merci beaucoup. Děkuji vám. So, let me go through my notes. Já teď procházím svoje poznámky. E, pak to byl ještě Mark z Rotterdamského přístavu. Zazněla tu otázka ohledně toho, že nemáte žádná očekávání od TTIPu nebo liberalizace obchodu obecně, což dává smysl, protože e, čím více importu a exportu projde vaším přístavem, tím je pro vás lépe, ale možná to odpovíte sám. Ano, e, náš import a export pochází z 91 zemí, což je velice široký záběr, ale e, jak už jsem říkal ve svém projevu, že 5% celkového exportu a 7%, 7,5% eh, importu, to je poměrně malá eh, obchodní intenzita přímo z USA. Takže tady vidíme určité šance na zlepšení. Eh, my jsme ale jenom, my pouze usnadňujeme obchod, je to spíše na těch výrobcích produktů. E, dopravní služby to pouze nakládají, vykládají, my poskytujeme služby, které přepraví jejich zboží do USA, takže na to nemáme přímý vliv, to jsem chtěl e, říci. E, pak se tu někdo ptal na LNG, k tomu se vyjadřoval i pan Dings. Rotterdamský přístav hodně investuje do infrastruktury pro e, LNG e, a také do struktury na vnitrozemských vodních tocích, což je přeprava, která je velice čistá, tichá a nízkouhlíková. Takže tady vidíme určité možnosti e, nejen ve vnitrozemských plavbách, ale i v krátkých námořních plavbách. Dalo by se investovat do této energie jakožto čistého paliva. Pokud je o USA, tak jsou tady ještě další překážky, o kterých se hovořilo už na této schůzi, a to jsou omezení kabotáže loď může pouze v jednom přístavu zakotvit v USA, pak musí do Mexika nebo do Kanady nebo e, někam jinam, což zvláště pro větší lodi je problém. Největší kontejnerová loď která připlula ze Singapuru. Byl to Oscar 7, měl 80 tisíc tun a v Rotterdamu e, vyložila pouze 7 tisíc a pak pokračovala do Hamburku. Teď pokud chceme čistší dopravu i v transatlantickém měřítku za použití LNG, e, tak i e, ta eh, americká protekcionistická opatření by měla být eh, projednávána v rámci TTIPu, jinak nebude toto v transatlantické dopravě možné. Děkuji. Já myslím, že jsme probrali víceméně všechny otázky, aspoň myslím. Eh, ještě jsme se neptali, jak optimističtí můžeme vlastně být, ale to si patrně zodpovíte sami. Takže děkuji vám a dávám slovo panu Langemu na závěr. Děkuji velice srdečně všem zástupkyním a zástupcům Evropské společnosti a jejich vyjádření k očekávání TTIPu. Děkuji za moderaci, bylo to pro mě potěšení vás tady mít. A tím pádem byla naše diskuze jistě živější, možná i přiostřenější, než jak to tady bývá zvykem. Srdečně děkuji sekretariátu za přípravu tohoto slyšení a uvidíme se zítra v 9 hodin. Děkuji vám a přeji krásný večer.